Uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Začneme s děleními. Čekal jsem, až přijdou zpravodajové jeden už je Takže nejprve eh, naše sdělení. Opravdu musíme začít už teď v 8.45, protože máme nabitý program. Poprosím vás, abyste si všichni zaujali svá místa. Nejprve vás poprosím, Eh, abychom schválili pořad jednání. Chtěl bych říci, že tam je několik změn, které vás žádám o vaše Ehm, souhlas. Takže bod 7, který se týká situace v Rumunsku na základě žádosti na plenárce 8. června a konference předsedu 11. června, takže tento bod začne ve 3 hodiny místo v 11.30. Bod 8 o rozpočtu 2016 místo 15 hodin začne v 16 hodin a společná rozprava bod 9 a 10 o Evropské eh, agentuře pro základní práva. To začne již v 11 hodin dopoledne na místo 3 hodin odpoledne, pokud nemáte žádné námetky, tak je tento pořad jednání považován za schválený. Nemáme tlumočení bohužel do dánštiny, lotyštiny, chorvačtiny a e, irštiny, gelštiny. A ještě bych vám chtěla připomenout, že dnes v 11 hodin budeme hlasovat, takže prosím připravte si elektronické hlasovací kartičky. Myslím si, že teď čekáme ještě na jednoho spolu zpravodaje, ale vzhledem k tomu, že opravdu čas běží, tak pokud tedy eh, to nevadí těm ostatním spoluspravodajům, tak navrhuji, abychom začali. Začneme tedy hlavní bod dnešního dopoledne, kterým je situace ve Středomoří a potřeba holistického evropského přístupu k migraci. Čeká nás eh, rozměna, výměna názorů a také zde máme celou řadu zajímavých eh, panelistů, kteří promluví k jednotlivým aspektům této situace. Ještě předtím, než dám slovo našim hostům, tak bych chtěl říci, že v té pozdější fázi přípravy zprávy se, budeme, se soustředíme speciálně na převaděčství, eh, vykořišťování a eh, také chceme dnes hovořit o tom, jak připravit nebo jak vytvořit odpovídající cesty pro migraci. jak chceme hovořit o vízové migrační politice, o Frontexu a dalších souvisejících agenturách. V kontextu zprávy z vlastního podnětu a samozřejmě také vzhledem k tomu, že dnes se koná také summit rady, tak je to opravdu um, aktuální situace. Teď jste, vítám naše hosty. Pan doktor Jovčev, bývalý ministr vnitra Bulharska a také bývalý ředitel Bulharské národní agentury pro národní bezpečnost. Dalším hostem je pan Wolfgang Bauer, který se který právě zde usedá, je, byl mezinárodním zpravodajem pro Sair a také je autorem knihy, o které nám eh, bude, o které bude hovořit. Hovoří právě o boji s nelegálním převaděčstvím, s pašeráctvím lidí. Dali, další téma, eh, vytvoření legálních ekonomických eh, cest pro ekonomickou migraci, ban Luca Vicentini, tajemník Evropské konfederace odborových svazů ECOS a také profesor Ivan Martin, Centrum pro migrační politiku, Evropský univerzitní institut z Florencie a poslední téma výměna názoru o zprávě hranic a vízové politice, včetně úlohy agentury Frontex a dalších souvisejících agentur. Tak eh, zde promluví pan profesor Steve Pierce eh, z Essexské univerzity ze Spojeného království a také pan Roberto Balzaretti, eh, jeho excelence, pan Balzaretti, velvyslanec, vedoucí zastoupení Švýcarska při Evropské unii, které pohovoří o speciálních švýcarských humanitárních vízech, které vím, že zajímají naše kolegy. Takže nejprve dám slovo našim spoluspravodajům a ten jeden zde zatím ještě není. Takže nejprve pan Roberto Mecola. Eh, paní, pardon, pa, paní Roberta Mecola. Ano, děkuji, pane, pane předsedo, děkuji také všem význačným panelistům, kteří si nalezli čas, aby s námi dnes mohli řešit tuto věc. Budu hovořit anglicky. Uh, Chceme hovořit o tom, jak zabraňovat eh, těm pašeráckým sítím, jak je, jak je také eh, rozplétat, protože ty útočí na zranitelné lidské skupiny. Eh, mm, premiéři se také setkali, jak, aby, se, aby se rozhodli, jak s tímto jednat a také se jedná o první fáze nové operace EU na je důležité, aby, společné, aby evropské státy měly společnou akci, organizované pašeracké sítě musí eh, být rozplétány jak v Evropské unii, tak mimo Evropské unii. Musí zde být účinná spolupráce i pro vymáhání práva a pro stíhání převaděčství a nelegální převaděčství eh, lidí také vede k sexuálnímu vykořišťování, pracovnímu <clears throat> vykořišťování a také k, k nucení lidí k žebrotě. Toto všechno musíme řešit. Také je důležité více posílit kapacitu Europolu, aby mohl eh, nelegální převaděče ehm, stíhat. Eh, to, také se zde hovoří o obavách o tom, že to také je spojeno s organizovanou trestnou činností. Víme, že tyto sítě většinou jsou málo kdy samostatně fungující, takže je důležité také sdílet zpravodajské informace abychom mohli dobře zároveň bojovat i s organizovanou trestnou činností. Zahájení první fáze vojenské operace Evropské unie eh, v tomto ohledu je vlastně prvním krokem, ale i další operace musí zaručit to, že životy těch migrantů nebudou nikdy ohroženy a vždy dodržovat takzvanou zásadu nenavracení, non-refoulement. A teď se dostávám k zásadnímu bodu. E, tato operace nemůže být vlastně tím jediným, co Evropská unie chystá tím konečným cílem, protože pokud jsme se dohodli na té vojenské operaci, Eh, proti převaděčům, tak se evropské členské státy musí také eh, dohodnout i na rovnoměrném solidárním mechanismu. Musí zde být sdílená odpovědnost eh, a všichni, kteří potřebují ochranu, musí získat takovou ochranu, aby se nedostali do rukou těch kriminálních sítí. Tito lidé, kteří přichází do Evropy, jsou opravdu velice zranitelní vůči vykořišťování, protože strach Eh, z toho, že budou začeni a deportováni, tak eh, tedy vlastně vede k tomu, že se často dostávají do nebezpečných situací. Chceme, aby členské státy také ratifikovaly všechny příslušné umluvy MOPu, které mají chránit tyto osoby. Musíme dále vystupňovat eh, stíhání těch, kteří vykořistují přistěhovalce ve všech aspektech. Musíme také vytvořit takový systém, který povede k lepšímu podávání zpráv o vykořišťování těchto eh, migrantů a zde musí hrát svou roli i občanská společnost. Dále, co se týče těch odpovídajících migračních eh, cest, musíme se podívat, jak, to, eh, jak, jak efektivní jsou evropské nástroje, například modrá karta, která může přinést do Evropy lidi s potřebnou kvalifikací. Ale zároveň musíme také pochopit, proč všichni ti, nebo proč velká většina těch lidí Eh, kteří přichází do Evropy s modrou kartou, eh, všichni jdou do jednoho státu. Taková ta pevnost Evropa to není řečení, ale na, na druhé straně musíme posílat ostrahu vnějších hranic. Je důležité, aby Frontex měl prostředky k tomu, aby mohl eh, fungovat, ale zároveň musíme stále do, do, mít svou humanitární povinnost chránit lidské životy. Musíme tedy Frontexu dát dostatečnou odpovědnost a prostředky k tomu, aby mohl fungovat. Jsem velice ráda, že jste dnes, eh, ráda si vás vyslechnu a zcela jistě vaše podněty zapracuji do mé zprávy a zprávy Cecil. Děkuji. Cecil, to... Jako další Cecil Kienge, prosím. Grazie, signor. Děkuji vám, pane předsedo. Dnesní, dnešní diskuse se odehrává před významným zasedáním, z něhož může vzejít buď změna evropského postupu vůči migračním jevům, anebo konsolidace státu quo, který se řídí národními egoizmy a strachem. Po nedávných tragédiích ve Středomoří se zdálo, že si lidé začínají uvědomovat, že toto má silný evropský rozměr. Kroky komise která udělila dodatečné zdroje pro operace Titon, Triton a Poseidon a také um, plán na rozdělení migrantů do států EU se zdalo být pozbudivým krokem vpřed v společné migrační politice, která by byla také solidární. A je to důkaz eh, dobré reakce ať už se mm, to týká parlamentu nebo komise. Zdálo se to řešení, které na dosah ruky, ale zdá se, že ztrácí, konzist, ztrácí konzistentnost, protože se to zamlžuje eh, dalšími návrhy, které jdou eh, proti možnosti redistribuce uprchlíků eh, na základě obav o národní bezpečnost. Hovoří se o represivních opatřeních, o donucovacích opatřeních a, a jsou tu zoufalé pokusy těch, kdo se snaží uniknout přes pronásledováním konflikty, anebo kdo prostě jen sní o lepší budoucnosti. Nemůžeme ale tomu všemu čelit tím, že jen posílíme ochranu hranic nebo že militarizujeme ochranu hranic, protože tímto povedeme imigranty jen k tomu, aby šli nebezpečnější cestou a aby se svěřili do rukou převaděčům, kteří se neštítí ani smrti. Musíme eh, jednat, protože vidíme, že migrační toky a jejich zpráva směrem k Evropě eh, jsou vedeny organizovaným zločinem a nejedná se o nějakou ojedinelou záležitost, ale o velice strukturovanou činnost. A tomu musíme čelit i v následujících eh, letech. Represe transnárodní represe zločineckých organizací však může být eh, škodlivá, pokud nebudeme se zabývat konkrétními příčinami eh, obchodování s lidmi a jejich převáděním. Je to eh, situace v těch zemích původu, je to situace o něch lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu, prchají před nebezpečnými situacemi. Tím, že by se uzavřela možnost legální migrace z ekonomických důvodů, Eh, by je vehnalo dál do, do rukou eh, těchto převaděčů. Kontinent stárne a snižuje se počet nově narozených eh, dětí. A migranti právě mohou zabránit tomuto úbytku populace a mohou omladit populaci v Evropské unii. Musíme jim tedy pomáhat těmto migrantům při hledání práce a napomáhat například projekty zaměřenými na dočasnou migraci a zjednodušovat eh, praxi týkající se vstupu cizinců a jejich setrvání eh, v EU, například eh, umožňovat držení modré karty i pro nekvalifikované pracovníky. Legální možnosti vstupu do EU pro migranty musí souviset s politikami, které budou ambiciozní a zaměřeny především na integraci imigrantů a za druhé taky na svobodný pohyb uprchlíků. Doufám, že experti, kteří zde jsou přítomni, eh, budou eh, přednášet eh, takové návrhy, které budou tomuto napomáhat. Bohužel za poslední týdny jsme viděli, že se objevují politiky zaměřené na represi, na uzavření a na zablokování hranic. Viděli jsme, že je tu snaha na budování bariér na hranicích. Je zapotřebí revidovat systémy, které máme tedy jak v ochraně hranic, tak v, mm, ve vízové politice. A e, jsou tu snahy Eh, například omezovat migrační eh, toky při průchodu danou eh, zemí, při udělování těch víz určených pouze k tran- hm, tranzitu. Je zapotřebí, abychom se lépe koordinovali, aby lépe hm, fungovala spolupráce s Frontexem. Pak je tu další cíl, který se musíme zaměřit, a to je repatriace, pokud je možná. A tímto způsobem bychom měli koordinovat naši práci ohledně imigrantů, kteří přicházejí z oblasti Středomoří. Děkuji. Děkuji, Cecil. Jako další promluví pan eh, Jovčev. Chtěl bych požádat řečníky, aby nehovořili déle než 10 minut, abychom následně měli čas také pro diskuzi. Pan Jovčeve, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost eh, hovořit o tak důležitých eh, aspektech společně s vámi a chtěl bych stručně představit naši zkušenost eh, s uprchlíky v Bulharsku. Chtěl bych komentovat současnou situaci ve Středomoří a navrhnout určitá rozhodnutí do budoucnosti. Další průsvitku, prosím. Jedním z hlavních důvodů této krizi ve Středomoří a také je také krize na Blízkém a Středním východě, což by se nás mělo týkat, měli bychom tak chápat, protože tu není žádné krátkodobé řešení a neměli bychom očekávat, že v následujících pěti či deseti letech se tento přítok uprchlíků zastaví. Tato krize se naopak může prohloubit. A v některých sousedících zemích kolem Sýrie a na Středním východě může být další destabilizaci nejen kvůli tomu narůstajícímu počtu uprchlíků v těchto státech, ale také kvůli politickým a ekonomickým důvodům. Počet uprchlíků a imigrantů bude narůstat v blízké budoucnosti a vidíme, že to je silná tendence právě tímto směrem. Významná část těchto osob se nebude vracet. To znamená, že to bude problém, který musíme co možná nejdříve řešit tím, že budeme implementovat eh, úspěšnou eh, strategii pro imigranty. Jaké to jsou hrozby a rizika způsobována touto eh, krizí přílivu uprchlíků? Je to několik aspektů, především té humanitární krize nejen v těch táborech, ale v regionech okolo eh, táborů. Následně hm, může docházet eh, k radikálnímu extremismu, k terorismu. Je to výzva současně pro fungování našeho sociálního systému, může docházet k hm, tlaku a napětí. Je tu také veliký kulturní rozdíl mezi uprchlíky a našimi společnostmi, také komunikační problémy, protože tyto osoby nehovoří jinými jazyky, nemají mm, znalosti, které by potřebovaly, aby mohly úspěšně komunikovat e, s tou e, cílovou zemí. A je zapotřebí spolupracovat s místními představiteli a také jednat se zdroji e, mimo EU, Tyto osoby mají nízký sociální status, nejsou schopni se o sebe postarat, tyto lidé potřebují naši péči. Také mají nerealistická očekávání ve většině případů. Jsou to oběti, jsou to oběti, které prošly mnohým utrpením a očekávají od Evropy, že až sem přijdou, tak někdo velice záhy je bude za to kompenzovat. A že e, budou mít takový životní standard, který ztratili ve své původní zemi. Nemyslí si, e, e, že by na toto měli vynaložit dlouhý čas a velké e, další úsilí. Mají také omezené znalosti a dovednosti k tomu, aby našli práci a také tu je limitace jejich volného pohybu, což opět vede k extremismu radikalizaci. Nyní bych chtěl hovořit o výzvách pro instituci. Zaprvé potřebujeme zdroje, peníze, infrastruktury, lidé, lidi, zařízení, také dovednosti, to znamená vzdělání, dovednosti a technologii u těch, kdo pečují o e, tyto uprchlíky. Potřebujeme také informaci nejen o těch lidech, kteří jsou v táborech a kte, kteří ilegálně překračují hranice, ale také o těch hlavních tendencích a širší um, pole poznatků, aby, abychom mohli tedy lépe predikovat další vývoj a čelit situaci. A potřebujeme eh, jak tedy okamžité výsledky, ale potřebujeme také změnit eh, způsob, kterým eh, budeme poskytovat zdroje a jak měnit ty dovednosti, takže to vyžaduje také více času. Tady podívejte se na situaci v roce 2013, 2014 a 2015. To jsou tři různé linie. A když se podíváte na období eh, září eh, listopad 2000, 15. Eh, to opravdu zbuzuje obavy, protože tu je velký nárůst. Pokud uvidíme ty, tato čísla nadále, tak uvidíte, že v předchozím roce tu byla určitá tendence v období srpen-září. A to znamená, že tedy nadále tento problém existuje, už vytvořil tu tendenci a je tak. Eh, tak funguje nadále a v Evropské unii Bulharsko mohu říct, že velice dobře střeží své hranice. Musíme hledat řešení této krize. Uvědomujeme si, že že zapotřebí jednat velice rozhodně, potřebujeme proaktivní pohraniční politiku, máme mnohem víc eh, členů pohraniční stráže, než jsme měli, abychom zvládali všechny tyto procesy. Také jsme posílili naši administrativní kapacitu, vybudovali jsme infrastrukturu 30 dalších míst pro ubytování eh, Uprchlíku máme, než co jsme měli předtím. Vynaložili jsme velké zdroje na eh, lidská práva eh, těchto uprchlíků, abychom jim zaručili dobrý životní standard a chceme poděkovat Frontexu za zásadní pomoc v této oblasti. A na základě toho všeho jsme dosáhli velice dobrých výsledků. Samozřejmě jsme také změnili naši organizaci, naše postupy a kritéria, abychom zajistili bezpečnost nejen pro bulharské občany, ale také pro um, Evropany, a abychom vytvořili uh, strategii integrace pro uprchlíky. Na tomto dále pracujeme a já doufám, že naše strategie se ukáže být úspěšnou. Také jsme posílili komunikaci a spolupráci se sousedícími zeměmi, a s Evropskou agenturou, která nám hodně pomáhá. Eh, chtěl bych vám ukázat, jak vypadá eh, výsledek naší pohraniční politiky nebo politiky ochrany hranic. Těmito opatřeními tedy očekáváme, že ke konci roku dosáhneme toho, že to bude tedy 21 tisíc imigrantů eh, pro tyto tři roky, ale pokud to takto bude, tak to bude více než 67 tisíc. To je skoro 1% bulharské populace a za tři roky to budou 3% a to bude neintegrovaná menšina. Dokážeme to zvládnout? To bude obtížné. Možná i na čase, abychom si řekli, že Bulharsko vynaložilo veliké zdroje a veliké úsilí na to, aby eh, řešilo eh, bezproporčnímu eh, riziku nejen pro Bulhary, ale také pro další evropské země. Eh, chci vám ze srdce poděkovat eh, Itálii a Řecku, eh, zejména jejich vládám, ministrům vnitra, protože se jim daří zvládat tyto katastrofické situace. Ještě než budeme diskutovat o krizi ve Středomoří, měli bychom si něco vyjasnit, protože tu jsou určitá neporozumění a zmatky. Za prvé se říká, že ty krize jsou místním problémem, které lze vyřešit místními opatřeními, místními prostředky. Toto je čistá fikce. Toto je celoevropský problém, komplexní problém a měli bychom k němu tedy přistupovat komplexně prostřednictvím komplexních opatření. Některé členské státy ehm, se tomu staví tak, že ano, Bulhaři, Italové či Řekové mají problém a měli bychom jim pomáhat. Měli bychom být solidární. Toto není správný postup, protože se jedná o evropský problém a všichni společně bychom jej měli řešit. Nejde tu o solidaritu, to, co potřebujeme, je zodpovědnost. Pokud nebudeme jednat společně, nebudeme mít úspěšná opatření v tomto směru, tak za pár let budeme čelit a další země, které zatím ještě nejsou začleněny do tohoto problému nebo ji přímo nepocitují, také ji pocitovat budou a ty problémy budou mnohem nebezpečnější. Eh, další eh, milnou myšlenkou, že to je krátký problém. Ne, on bude dlouhodobý a potřebuje strategii, abychom je mohli vyřešit. Eh, dalším omylem je, že ten problém můžeme omezit tím, že uprchlíci budou drženi i ve státu do, v prvním státu, do kterého vstoupili, to nejde, to je fikce. To může fungovat dva, tři roky, ale to lidé nakonec dojdou tam, kam si přejí, protože oni si nepřejí být v Bulharsku. Oni chtějí přístup k sociálnímu systému bohatých zemí. A to se jim povede, protože po dvou, třech letech získají trvalý pobyt v Bulharsku, budou mít občanství, a pokud se na to budeme dívat eh, eh, ze špatného eh, pohledu, a tak za pár let se odstneme v mnohem horším problému, který budeme muset řešit. Dalším neporozuměním je, že imigranti se chtějí stát součástí naší společnosti, že bude snadné integrovat. To pravda není. Nejen kvůli tomu, že je tu veliký kulturní rozdíl a další potíže, ale mnozí z těchto lidí nechtějí hledat práci. Oni si nemyslejí, že by něco měli měnit. A proto ten integrační proces bude velice obtížný. A navíc my to nemůžeme nechat eh, jen eh, v rukou institucí, aby to všechno regulovali, protože my musíme v tom všem eh, prosazovat velice důležité hodnoty, jako lidská práva a právní stát. A e, další tezí je, že ty e, uprchlíci zůstanou v sousedních zemích, když zlepšíme životní podmínky v táborech. To je také fikce. I kdybychom tam vybudovali pětivězdičkové hotely, tak v nich nezůstanou. Oni si přejí dostat se až do Evropy. Další otázky. E, je to problém jen uprchlíků? Nikoli. 53 Eh, žádatelů o azyl bylo odmítnuto v Evropské unii. To znamená, že více než polovina těchto osob nemá důvod o sobě tvrdit, že je uprchlíkem. Máme tu ilegální imigranty, to je problém s ilegální imigrací. A potom, kolik imigrantů eh, máme v Evropské unii? Odpovědí je, že to nikdo neví. Další. Kolik eh, imigrantů můžeme přijmout v EU? Milion? Možná. Co takhle 20 milionů? A to není fikce. Podle Eurostatu na rok 2012 to bylo 1,7 milionů nových občanů v Evropské unii. Předtím to bylo 660 tisíc ilegálních imigrantů. A to je jenom vršek ledovce. Jak tedy tuto situaci řešit? My bychom měli eh, podporovat Evropskou komisi systematicky, eh, aby ten postoj byl skutečně celostní. Potřebujeme společné sjednocené politiky v Evropské unii prostřednictvím agentur. A potřebujeme více zodpovědností práv a zdrojů pro Evropské agentury. Musíme reagovat v čase, v, včas. Eh, ale věci už se dějí kolem nás my máme spoždění, protože to působení evropských institucí, komise a parlamentu vyžaduje spoustu času. Co také ještě potřebujeme? Musíme eh, řídit a zvládat migrační procesy v EU. To se týká víz, eh, dočasných eh, trvalých pobytů, občanství, azylu a podobně. Potřebujeme efektivní um, spravodajskou agenturu v EU, Potřebujeme úspěšný postoj k jednotlivým eh, regionům, potřebujeme být schopni se rozhodovat, získávat poznatky z těchto regionů, potřebujeme mít výkonný řídící orgán, který se bude migrací a bezpečnostními agenturami zabývat. A ještě pár základních eh, návrhů či myšlenek. EASO se musí proměnit v agenturu Evropskou pro migraci a azyl, potřebujeme novou Evropskou spravodajskou agenturu nebo e, transformovat EU in CEN, e, potřebujeme nové zodpovědnosti a práva, abychom mohli koordinovat a řídit společné e, aktivity týkající se migrace a bezpečnostních agentur. A potřebujeme společný informační systém pro migraci a bezpečnostní agentury. A také co se týče integrační politiky, potřebujeme dekoncentraci mm, těchto imigrantů, efektivní komunikaci, komunikaci vzdělávání, získávání profesních kvalifikací, socializaci a stabilní modely chování. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Bylo to o trošku déle, že? Než 10 minut. Thank you very much. Děkuji vám. Jako vždycky pomůže, když máte k prezentaci slajdy, protože pak je to velice strukturované. Já se omlouvám, že řečníky tak popoháním, ale eh, jak už, už, už vlastně všichni naši poslanci dali najevo, že chtějí hovořit, takže tento bod programu se zcela jistě přetáhne. Eh, víme, že každý řečník bude moci tedy eh, by, by mohl hovořit déle než 10 minut, ale já vás prosím, abyste to natěsnali do těch 10 minut. To neznamená, že bychom si nemysleli, že byste byli schopni hovořit déle. Každopádně prosím, soustřeďte se na ty klíčové body. dalším řečníkem je pan Bauer, eh, tak eh, měl bych zmínit, eh, abyste věděli, že jakožto investigativní novinář se účastnil toho uprchlického toku, a to pří, takže byl přímo u zdroje problému, e, který bychom si měli uvědomovat. To si nezmínil v úvodu. Každopádně, pane Bauere, máte nyní slovo. Děkuji vám. Já bych raději hovořil německy, e, protože už jsem za to byl dvakrát ve vězení a nerad bych se dočkal nějakého právního nedorozumění, tak bych raději hovořil německy. Já si myslím, že už minula doba, kdy policejními a vojenskými prostředky eh, je možné eh, uzavřít naše hranice. Musíme si všichni uvědomit, že jsme ztratili kontrolu. Eh, pokoušíme se získat ji zpátky, ale bezpečnostně politická opatření sama o sobě Eh, to nedokážou, protože zoufalství těch lidí, kteří přicházejí, je tak obrovské, že eh, je jim jedno, co udělá Evropská unie na svých vnějších hranicích, zejména ve středozemí, eh, možná i v Bulharsku. Tam tam ještě to lze možná zastavit, nicméně evropské hranice se nedají e, policií uzavřít e, před těmito uprchlíky. E, já jsem pravidelně jezdil do Sýrie a zažil jsem zoufalství těch lidí. Vzpomínám si na Alepo, kde tam létaly stíhačky a e, helikoptéry a e, v podstatě všechny na sebe vzájemně stříleli a předtím utíkají ti lidé. My na to e, neustále rádi zapomínáme vydávají se na ty životu nebezpečné lodě, protože zůstat ve svých vlastech v Iráku a v Sýrii je mnohem nebezpečnější. Eh, my jsme se eh, před rokem vydávali za uprchlíky a snažili jsme se přeplout z Egypta. Vydávali jsme se za uprchlíky z Kavkazu, tak abychom na vlastní oči viděli, eh, jak se ty převozy organizují a co to znamená pro jednotlivce. Ten pašerácký průmysl už opravdu nabývá rozměru opravdového průmyslu. Hovořím o tak, tak v podstatě stínovém dopravním sektoru. Pouze desetitisíce lidí se mu věnují v, jenom v Egyptě. Logistika, kterou tito pašeráci obstarávají, tu v podstatě prodávají prodejní agenti, podobně jako by obchodovali s nábytkem a už jenom na, souži, na, na souši nahánějí zákazníka různí prodejní agenty, kteří mají lepší spoje a nabízejí lepší služby, což se okamžitě mění na, na samotném moři, kde se z toho klienta stává rukojmí. My jsme zažili, že nejenom pašeráci jsou spolufinancováni imigrační politikou Evropské unie, to je komentář, který bych si dovolil, ale i ti takzvaní baldašír, což si egyptská mafie, tak v podstatě bandité, kteří se snaží odebírat ty uprchlíky vašerákům, eh, to se nám stalo, my jsme byli na čtyři dny, na čtyři dny unesení eh, skupinou mafiánů, byly mezi námi i ženy a děti, celkem 30 lidí a zavřeli nás dokud ti pašeráci e, nezaplatili 3500 euro e, té mafii a ta nás potom pustila zase na svobodu. Egypt z mého pohledu je masivně destabilizován e, těmito praktikami, touto politikou. Později nás zatkli Zatkla nás egyptská e, pobřežní stráž, dostali jsme se na první loď e, a to e, pak měly následovat ještě tři další lodě a kapitán té poslední lodě nedodržel dohodu, vysadil nás na písečném břehu ostrova a e, pak jsme byli tedy zatčeni a internováni egyptskou vládou e, spolu s pašeráky. 60 let, osob nás bylo, nejmladšímu dítěti bylo 5 let a ta nejstarší dáma měla 69 let a všichni jsme se tisnili na 35 čtverečních metrech v holé betonové místnosti řekl bych, řekl bych obávaných lidových věznicích v Egyptě. My jsme slyšeli eh, křik lidí, které stříleli do zátilku, slyšeli jsme řev těch, které tam byly. A eh, já jsem si z této cesty odnesl několik ponaučení. Myslím si, že těžko můžeme bojovat s převaděči, aniž bychom dvojnásob ohrozili životy uprchlíků. Považuji za velkou chybu, když Evropská unie chce postupovat převážně proti pašerákům, protože ti pašeráci nepřevážejí drogy nebo zbraně. Oni eh, obchodují s velice křehkým zbožím a to je člověk. A toto zboží eh, velmi často bývá poškozeno nebo ztraceno v uvozovkách když se pokoušíte eh, ohrozit život toho převaděče. Mnozí z těch uprchlíků, které jsem poznal, eh, se potom stali sami pašeráky, zkrátka proto, aby mohli financovat svou cestu dál, protože se vydali ze všech peněz a tak začali prasovat jako pašeráci. Já hovořím o Egyptě. Eh, v Libii je ta situace ještě mnohem dramatičtější a krutější než v Egyptě. Já se od té doby ptám, sám sebe, proč vlastně nemůžeme ten proces kontrolovat. Já si myslím, že je to iluze, protože není možné tuto ilegální činnost zkrátka legalizovat. Já se ptám, proč už mnoho let diskutujeme o tom, jak vypracovat záchranné programy na moři, když vlastně už jsme měli velice úspěšný model v 90. letech, který jsme praktikovali a e, tehdy e, také se odehrávala válka za našimi e, dveřmi a to v Bosně. A tehdy, pokud si pamatuju, nebyli žádní převáž, převaděči. Tehdy nebyli mrtví na hranicích, protože tenkrát Evropská unie říkala, můžete přijít. Můžete přijít, pokud prokážete, že pocházíte z Bosny, k čemuž v Německu nebo jiných členských státech Evropské unie e, stačí e, jednoho, dva e, vysoce placené úředníky, kteří ověřují, jestli život v Alepu je nebezpečný. Já vám říkám, že je nebezpečný. To se nemusí nějak složitě dokazovat. Takže prosím, já si myslím, že bych se mělo v budoucnu ustoupit od těch zkoušek nebo ověřování jednotlivých případů těch lidí, kteří v pocházejí z těchto zemí a kteří mohou být vlastně evakuováni. Protože i v sousedních zemích, v Sýr, sousedních zemích Sýrie eh, se může stát podobná situace a eh, v 90. letech po obnovení krize měli ti lidé povinnost se vrátit do své země. V případě Bosny si myslím, že to fungovalo skvěle. Sta tisíce lidí přišli, desetitisíce zůstali a myslím, že ten mainstream naší společnosti je přijal a tím se zabránilo e, tomu, aby došlo k nějakému tlaku v členských státech, protože velká část obyvatelstva e, si připadala přijata ten pašerácký průmysl by se eh, do značné míry eh, zhroutil, kdyby se toto eh, praktikovalo. Ten tlak na pašeráky vede k tomu, že jsou ještě čím dál bezohlednější, láká ještě čím dál krutější charaktery. Ti lidé, které jsem poznal, tak eh, ti, někteří z nich, přestože pašeráci eh, jsou, eh, si zachovali špetky lidskosti, tak takový tam dlouho nevydrží, protože by nemohli tento obchod provozovat. Zůstávají tam pouze lidi, pro které lidský život znamená velice málo nebo vůbec nic. Na rozdíl od mého předřečníka eh, se domnívám, že ti uprchlíci, eh, které jsem doprovázel já, byli velice blahobytní a eh, nepocházeli ze skromných poměrů. Eh, já si nemyslím, že je pravda, že by neměli znalosti. Eh, to byli lidé ze střední třídy Sýrie. Ti, by mohli vybudo- ti vybudovali celou tamní ekonomickou zónu. Byli to eh, podnikatelé z Damašku, kteří měli pod sebou 300 zaměstnanců třeba. Byli to akademici, inženýři, kteří nám mohou mnoho přinést, mnoho toho, co Evropská unie potřebuje. A tito lidé chtějí, chtějí, chtějí k nám a my je musíme chtít přijmout a e, pokud jde o integrační e, programy v Evropě, e, tak ty by se na to měly zaměřovat. Jde tady velice aktuálně o to, abychom zachraňovali životy. Nejde o nějaké byrokratické floskule, nejde o nějaké předpisy, jde o to, že před našima očima se topí lidé. A topí se mimo jiné, protože my dopustíme, aby se topili je to částečně naše odpovědnost, nejenom režimu pana Asada a, a turbulencí na Blízkém východě. Nejenom na nich leží ta odpovědnost, ale i my částečně můžeme za smrt eh, těchto eh, mas lidí eh, ve středozemním moři patrně eh, nechceme, aby eh, celá mladá generace Syřanů zůstala, zůstávala v ilegalitě a nechala se hnát rukama pašeráků. Eh, válka na Blízkém východě mění i Evropu. Je to největší katastrofa za posledních mnoho let a já momentálně vidím tendenci že, v něko, že ta válka nás změní, že za několik let už nebudeme e, stejní jako teď a měli bychom něco udělat. Měli bychom se e, pokoušet e, chránit při nejmenším ty hodnoty, kvůli kterým tu doufám dnes spolu večer sedíme. A ještě jednu takovou drásavou vzpomínku se mnou ve vězení v Alexandrii eh, byl jistý Mohamed, kterému bylo kolem 30 let. Chtěl do Švédska, ale nedostal se tam, protože byl eh, zatčen a když byl propuštěn, tak to zkusil znovu, tak jako skoro všichni. Znovu se vydal na loď a v září loňského roku se utopil eh, společně s pětisty dalšími, z toho stovkou dětí a já doufám, že všichni budeme dělat vše, co je v našich silách, aby k tomu v budoucnu nedocházelo aby lidé jako Mohamed, což byl velice slušný chlapík, aby se topil, aby tonuli ve středozemním moři. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Mr. Velice děkujeme, pane Bauere. Teď se podíváme na téma zajištění vhodných zákonných způsobů ekonomické migrace. Máme zde zástupce ECOSu, Evropské konference odborových svazů. Vím, že i náš zpravodaj nebo zpravodajka před pár dny navštívila eh, setkání zástupců ECOSu, takže jsem velice rád, že zde mohu přivítat pana Luku Vicentyho, který, co by tajemník ECOSu, promluví na toto téma. Děkuji, pane předsedo, děkuji také spoluspravodajkám. Děkuji za to, že jste přizvali Evropskou konfederaci odborových svazů na to, abych se také mohl účastnit této velice důležité rozpravy. Naše konfederace ECOS představuje eh, nejvýznamnější odborové svazy v evropských zemích, eh, tedy v zemích Evropské unie i v sousedních zemích. Nejprve bych chtěla říci, že vítáme iniciativu Evropského parlamentu připravit tuto zprávu z vlastního podmětu o migraci. Myslíme si, že je to skutečně relevantní, aktuální. Je důležité, abychom se semkli a abychom opravdu reagovali na tuto naléhovou situaci, v níž se nacházíme. A za druhé bych chtěla říci, že my vyzýváme Evropský parlament, zejména váš výbor, aby váš přístup byl co nejširší, co nejobširnější, protože tento problém má celou řadu aspektů a je důležité, abyste ve svých analýzách brali v úvahu všechny aspekty. Uh, Eh, známe eh, agendu pro eh, migraci, kterou pan Juncker připravil, ale opravdu ta atmosféra a ta situace je opravdu znepokojující a znepokojivá, zejména z pohledu některých členských států. Je třeba být optimistický. Pokud bude ta agenda schválena, tak potom se bude reagovat na některé konkrétní věci, možná nebudou úplně vyřešeny, například záchrana lidí na moři, anebo také eh, přerozdělování uchazečů o azyl. Máme zde čísla 40 tisíc lidí, zejména ze Sýrie a Eritreji. Eh, myslíme si, že sice to číslo není příliš velké, ale je to každopádně krok vpřed. Také bychom chtěli, aby zpráva Evropského parlamentu Mm, žádala o určitý přeskum v polovině období o mandátu Frontexu, aby Frontex měl i také mandát pro záchranu lidí na moře a také byste měl být možná přepracování dublinského nařízení, abyste byl struktura, strukturnější systém přesidlování a přemysťování. Také jste celá řada nebo několik věcí, které je nutné řešit v oblasti azylu. Za prvé, potřebujeme otevřít zákonné způsoby pro eh, azylanty, pro uchazeče o azyl, určité dočasné programy a měla byste být každý rok eh, určit, určitý počet lidí, kteří mohou přijít a požádat o azyl, aniž by se museli ucha, eh, obracet na ty převaděče a tím pádem umožníme azyl a zároveň nebudeme podporovat kriminalitu. Dále, musíme také přemýšlet o určitých humanitárních způsobech, pro možnost získat eh, statut uprchlíka. Například by se to mělo týkat zemí původu a zemí transitu. Ne vždy je to možné, ale měli bychom eh, to se o to alespoň pokusit. Eh, moc se omlouvám za to, že mi zvoní telefon. Třetí bod, který bychom chtěli, aby se objevil v vaší zprávě, je důležité posílit ty stávající struktury a je také důležité zrychlit to azylové řízení, aby se také snížilo to napětí, které tlačí na některé členské státy Evropské unie. A v neposlední řadě také musíme zlepšit integraci přistěhovalců na místní pracovní trhy. E, víte, že tedy my jsme, co by ECOS, e, tak pro nás je to také zvlášť důležitá citlivá otázka. Evropská unie by dále měla lépe sledovat, jak je vymáhano dublinské a šengenské nařízení, aby se také, jsou se takové věci, jako je třeba ten návrh Maďarska postavit ten plot na hranicích, ale je důležité na druhou stranu, aby všechny členské státy dodržovaly pravidla, která se týkají asilové politiky. Eh, myslíme si, že tato nová politika pro uprchlíky eh, by také mohla pomoci některým členským státům, protože uprchlíci také přináší třeba větší konkurenceschopnost. Ukazují to třeba některé příklady z Německa. Je důležité také eh, zapojení více aktérů, zejména na těch místních úrovních je důležité také třeba zamýšlet se nad tím, jak budou uznávány dovednosti a kvalifikace uprchlíků a jak se jim pomůže zapojit se do pracovního trhu. A teď se dostávám k ekonomické migraci. Souvisí to na jedné straně s uprchlíky a na druhou stranu je to vlastně oddělená věc. Eh, žádáme Evropský parlament, aby svou zprávu z vlastního podnětu, o které dnes zde hovoříme, eh, založil na důvěryhodných statistikách a údajích Máme zde údaje od Evropské komise, ale také od různých nezávislých institutů, od různých výzkumných institucí a ukazuje se, že uprchlíci mohou přispět těm hostitelským zemím, protože budou platit eh, daně, budou přispívat a že nakonec je to vlastně mnohem více, než kolik budou dostávat na těch sociálních dávkách. Takže migranti nejenom přispějou k ekonomickému růstu, ale zároveň také naplní ty nedostatečné počty eh, dětí a mladých lidí, vyřeší demografickou rizi. Eh, dnes se hovoří o nebezpečnosti toho, že migranti budou pouze jaksi parazitovat na eh, sociální politice. Eh, států, ale eh, naopak je to, je to jinak, protože se ukazuje, že vlastně každý e, přistěhovalec vlastně nakonec e, e, přispívá do ekonomice a vlastně splatí jak své ty dávky, tak i dávky pro ostatní. Ale jde o to, že to musí být zákonný způsob ekonomické migrace. A já bych ještě chtěl roz, rozlišovat mezi nelegálními migranty a mezi migranty bez dokumentu. Tam je velký rozdíl. Je důležité opravdu řešit otázku těch migrantů bez dokladů. Pokud nějaký přistěhovalec pracuje vlastně na černo, tak eh, se musí najít způsob, jak ho regularizovat, než ho zkrátka deportovat. Tento člověk musí být eh, chráněn a toho, koho máme sankcionovat, to musí být ten zaměstnavatel. Takže také důležitý, eh, důležité v tomto směru i přeskoumat nebo novelizovat příslušnou směrnici. A je také důležité brát v úvahu i přeshraniční aspekt v evropské eh, politice se vlastně neřeší tato otázka těch eh, přestěhovalců bez dokumentů, takže chceme eh, apelovat na Evropskou komisi, aby začala tento aspekt také brát více v úvahu, aby se jim začala zabývat a doufáme, že i vy ve své zprávě z vlastního podnětu se budete tomu věnovat. Místo toho, abychom uh, usilovali o cirkulární migraci, ukázalo se, že to není příliš funkční, tak musíme se snažit, abychom přitáhli talentované a kvalifikované migranty, ale i všechny ostatní, které potřebujeme v evropské ekonomice. Máme zde třeba vizi té směrnice o modré kartě, ale podle mého názoru je to dost nerelevantní. Pokud chceme opravdu řešit ty migrační toky, eh, zkvalifikovaní migrant eh, může pracovat u nás třeba ve zdravotnictví, v, peč, v pečovatelství, v zemědělství, ve, ve stavebnictví, v, v eh, cestovním ruchu a tak dále. Ale tyto sektory ne, nepotřebují pouze lidi s vysokou kvalifikací. Také je důležité zabraňovat zneužívání těchto lidí na pracovním trhu. Je se důležité, aby tam byly důstojné a rovné pracovní i sociální podmínky jak pro ty domácí pracovníky, tak i pro ty přestěhovalce. Také musí mít přestěhovalci Eh, mít stejný přístup k různým eh, službám, ke zdravotnictví a tak dále. Vždycky jsme se domnívali, že eh, migranti, oficiální migranti, přispívají totiž do těch systémů stejně jako ostatní, jako ti domácí. A není to otázka pouze spravedlnosti, je to zkrátka dobré i pro náš ekonomický zájem. Rovné zacházení potom nespůsobí to, že by docházelo k třeba k sociálnímu dumpingu, a e, když jsou zde nerovné podmínky, tak potom vlastně jsou, je zde vlastně pokřivená konkurence mezi jednotlivými firmami a e, pokud některá firma platí méně na daních a na sociálních odvodech, tak je to pak e, jasně to vede k oslabení rozpočtu a vlastně pak to vede i třeba k oslabení našich systémů sociálního zabezpečení. Takže proto také chceme, aby opravdu Evropská unie usilovala o rovné zacházení, rovný přístup, ale také musíme lépe definovat, co to vlastně je ten rovný přístup a rovné zacházení. A musí se to pak promítnout do všech stávajících nástrojů pro legální migraci. Tyto nástroje je dále lép, nutné lépe koordinovat. Je důležité, aby zde byla jakási rámcová směrnice a my žádáme Evropský parlament, aby zatlačil tímto směrem. Tyto stávající směrnice, e, to zatím e, máme se třeba směrnici o vysílání pracovníků in, mezi firmami, e, ta ICT směrnice, Dále, možná zlepšení šengenského systému, to by mohlo být dobrý, dobré podněty. Je důležité, aby se dodržovaly podmínky v pracovních smlouvách a ještě nakonec bych se chtěl vyjádřit k roli sociálních partnerů, zejména odborů v otázkách přistěhovalců. Odbory v Evropě prostřednictvím eh, koordinační sítě ECOSu nabízí asistenci, informaci, podporu a také různé integrační služby přistěhovalcům. A máme zde také různé nevládní organizace a další zúčastněné strany a instituce. Eh, snažíme se vyjednávat, tak se lobovat v těchto otázkách, ale máme tak potom také tyto praktické služby, které mají opravdu pomoci přistěhovalcům na jedné straně, ale na druhé straně, aby chceme pomáhat i veřejným orgánům, aby oni pak dokázali lépe pomáhat těm přistěhovalcům. Naše úloha v tomto by měla být podpořena a uznána. A chtěli bychom také, aby Evropský parlament v té zprávě hovořil o tom, eh, aby uznal tuto praktickou práci, kterou eh, nabízí mnoho organizací. Thank you very much, Luca. And now we go to... Děkuji, Luko. A nyní je na řadě profesor Martin. Prosím, máte slovo. Děkuji, já budu hovořit španělsky, protože vím, že máme k dispozici tlumočníky. V Centru pro migrační politiky našeho institutu se zabýváme otázkami migrace a e, legální migrace už mnoho let a Eh, po publikaci Evropské agendy pro migraci jsme také vydali dva briefingové dokumenty o otázkách týkajících se legální migrace. A já bych vám chtěl předat dvě jasná sdělení a později eh, při otázkách můžeme jít do detailu, pokud budete chtít. Za prvé bych chtěl říci, že o čem vlastně hovoříme, když mluvíme o adekvátních kanálech pro legální pracovní migraci. Eh, to by byly kanály, které by dokázaly uspokojovat poptávku evropského pracovního vnitřního trhu po migrantech. V našem centru jsme zkoumali většinu vědeckých studií o potřebách pracovního trhu v Evropě a zdá se, že všechny se shodují na tom, že z demografických důvodů, a tak, ale také z důvodu dostupnosti e, a poptávky e, po určitých profesích Evropa bude potřebovat miliony legálních migrantů, e, vlastně více než těch 20 milionů, o kterých se zmiňoval jeden z předřečníků. Je to strategický zájem pro evropskou prosperitu a blahobyt v nadcházejících desetiletích. my máme dvě možnosti. Buď to uděláme spořádaně a regulovaně, anebo můžeme eh, dovolit trhům, aby eh, uspokojovali svou poptávku nekontrolovaně a ilegálně. Proto je zapotřebí eh, zamýšlet se nad politikou legální migrace do Evropy. Proč na evropské úrovni a ne na úrovni členských států? To je důležitá otázka, protože podle smluv mají členské státy kompetenci rozhodovat o kvótách na eh, legální migranty přicházející na pracovní trh. Ten důvod je ale eh, velice prostý. My jsme v prostoru založeném na volném pohybu osob a eh, jak víme, tak vlastně na je, je, není možné mít fragmentarizovanou politiku na venek a zároveň volný pohyb osob na pracovním trhu. Není možné mít dvě kategorie evropských občanů, že ano? Není možné, aby někteří občané měli právo volného pohybu a další, ti, kteří přišli ze třetích zemí, toto základní právo v našem integrovaném evropském prostoru neměli. Proto je čím dál zásadnější, abychom uvažovali o legální migraci z hlediska pracovního trhu který existuje e, v evropské úrovni a e, musí být takto identifikován. Není to pouze otázka politiky členských států. Jak máme tedy řešit problém legální migrace? První otázkou je, jak najít mechanismus, který by spojil e, migraci a volný pohyb občanů v rámci Evropy a pro firmy je to velice důležité. Nemůžeme z institucionálních důvodů e, řešit legální migraci na jedné straně a volný pohyb na druhém. Nemůžeme to řešit odděleně. A jedním ze způsobů, jak to udělat, je vytvořit informační systém pracovního trhu v Evropě. My už máme eh, nějaký prototyp tohoto systému v podobě portálu EURES A tento evropský systém, poskytující informace o evropském pracovním trhu, je však jediná, jediný nástroj, který by v podstatě mohl zkoumat pracovní trh na evropské úrovni a zkoumat potřeby a poptávku tak, abychom tomu mohli uspůsobovat přísun legálních migrantů. A to korektně tak, aby evropští občané nezůstali bez práce. Je velice důležité započítat také mechanismy, měřitelné mechanismy, eh, které by dokázaly měřit úroveň integrace eh, legálních migrantů přicházejících do Evropy. Eh, uprchlíci eh, přicházejí do Evropy, ale kromě toho také studenti a další. A každopádně 80% migrantů v Evropě eh, jsou tyto případy a pouze 20 jsou legální migranti, kteří přicházejí za prací. A my musíme zajistit, aby měli přístup na pracovní trh a aby jejich potřeby byly správně naplněny. A to v zájmu evropské ekonomiky. Evropská legislativa o legální migraci je v současnosti roztříštěná Máme tu několik kategorií, vysoce kvalifikovaní pracovníci, potom sezónní pracovníci, pak jsou tu lidé v rámci mezi, mezifiremních transferů a každopádně všechno to je spíše defenzivní. My se snažíme snížit přísun migrantů, místo abychom uspokojovali poptávku evropského pracovního trhu. A bohužel evropská migrační agenda na tom nic moc nemění, na tomto přístupu. Je zapotřebí mít dlouhodobou vizi ohledně toho, co může migrace přinést Evropě a evropskému pracovnímu trhu. Jakožto eh, badatel v této oblasti si myslím, že bychom měli udělat následující. Za prvé je potřeba mít globální vizi na problém legální migrace. Tu zatím nemáme. V roce 2001 přinesla komise první návrh, který členské státy zamítly ale já si myslím, že by se měl tento návrh možná vrátit na stůl. A za druhé, měli bychom mít jasno v tom, jaké jsou cíle evropské migrační politiky. Samozřejmě eh, jde nám o to zajistit, abychom měli dostatek pracovníků pro kvalifikovanou práci, kterou potřebujeme. Jak toho dosáhnout? Musíme zjednodušit eh, volný pohyb pracovníků, eh, těch legálních migrantů, kteří přijdou do Evropské unie a kteří dnes nemají právo volného pohybu. Mohou se pohybovat jakožto osoby, fyzické osoby, ale nejsou, nemají právo pohybovat se za prací po Evropě. Dále, eh, jestliže kdyby, kdybych dnes dostal eh, diplom eh, Londýnské ekonomické školy, tak členské státy ho budou uznávat, ale tak už to neplatí u brazilského nebo marockého diplomu. A to není fér, není to správné z lidskoprávního hlediska, není to správné ani z ekonomického hlediska. Musíme mít přístupové mechanismy. My eh, udílíme azyly uprchlíkům, ale potřebujeme také legální mechanismy pro lidi, kteří chtějí vstoupit na pracovní trh. Podle mého názoru by to chtělo takové vízo krizové mechanismy, eh, které by platily pro různé kategorie pracovníků s různými velice konkrétními kvalifikacemi. To si myslím, že by byl nejefektivnější způsob. Tento systém už se testuje v Německu, myslím si, že to tam funguje docela dobře. Eh, pokud by existoval nějaký bodový systém nebo systém na základě vyjádření o zájmech, tak jak to navrhuje Evropská migrační agenda, tak si myslím, že to není nejadekvátnější reakce na ty potřeby, které existují. To můžu vysvětlit později, eh, bude-li vás to zajímat. Eh, Evropa má partnerství mobility se sedmi sousedními zeměmi. A Jednou z otázek těchto partnerství je také legální migrace. Nejsme ale schopni prostřednictvím těchto partnerství vyřešit problémy. A přesto mnohé těchto země mají mnoho kvalifikovaných pracovníků, ale i méně kvalifikovaných, eh, kteří by mohli z tohoto mobilitního partnerství těžit, což by dalo Evropské unii a její vnější činnosti větší důvěryhodnost. Momentálně eh, tomu tak však není. Mám ještě minutu a půl. Na závěr bych chtěl uh, se zmínit o tom bodovém systému, respektive systému vyjádření zájmu. Hodně se mluví o systému australském. A ten bodový systém na uh, zvládání legální migrace v podstatě znamená selekci nebo výběr migrantů na základě několika objektivních kritérií, jako je věk, studia, povolání A pak je tam nějaký prach nebo taková čára, nad kterou se musíte dostat, abyste byli vybráni. Tento systém existuje na Novém Zélandu, v Austrálii, v Kanadě a také ve Spojeném království a nedávno i v Japonsku. Nicméně země jako Austrálie a Kanada jsou země velké s malým počtem obyvatel, což je důležité si uvědomit. A tam, jsou, tam nejsou eh, migranti dostatečně využíváni. Oni mají kvalifikaci na to, aby prošli tou selekcí, abych tak řekl, ale potom pracují jako taxikáři, což samozřejmě není optimální. Myslím si, že v evropských členských státech by takový bodový systém příliš nefungoval. A kromě toho by mohl prohloubit problémy, které už nyní existují na evropském pracovním trhu. Z několika důvodů. Za prvé, v Evropské unii máme velkou nevyužitost dosažených kvalifikací a máme vysokou nezaměstnanost kvalifikovaných pracovníků. V mé zemi přes 20 absolventů univerzity je bez práce. Za druhé, v Evropské unii máme široce rozšířený systém, který, systém sociálních dávek, který je poměrně štědrý a pravidelní, legální migranti, kteří by prošli tím bodovým systémem, by nutně nebyli pod tím tlakem, že by museli vstoupit na pracovní trh. A existovalo by riziko, že by se přidali k těm mnoha kvalifikovaným nezaměstnaným, kteří už v Evropě existují. Podle mě je tedy mnohem důležitější vytvořit systém, který by byl založen na poptávce Evropské unie. Tedy pokud máte smlouvu pracovní, pak dostanete povolení k pobytu, můžete pracovat v Evropské unii. Takže tím bych skončil, protože nechci přetahovat čas. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore Martine. Naším dalším řečníkem je pan profesor Steve Pierce. Dnes bude hovořit o zprávě hranic vízové politice Frontexu. Pane profesore, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Je pro mě vždy potěšení mezi vás přijít a hovořit o tomto tématu. Budu hovořit o dvou tématech, o vízech a zprávě hranic. Za prvé tedy, co se víz týče. Je zjevné, že šengenský systém víz, tak jak byl vytvořen pro krátkodobé pobyty, má v sobě určitý prvek, který by mohl být adaptován, i možná bez pozměňovacího návrhu bylo možné takto text využít, tak aby tímto způsobem bylo možné eh, řešit eh, humanitární žádosti o víza a ten tlak eh, osob, které pocházejí ze zemí mimo EU a potřebují ochranu. Jak bych to vysvětlil? Schengenská víza mají určitá kritéria a k něm náleží požadavku úmyslu se vrátit. A to je kritérium, což nemusí eh, žadatelé o azyl plnit. A také ne, nemusí mít tedy ten úmysl se vracet, protože proto, eh, proto žádají mezinárodní ochranu, aby se nemuseli vracet. Eh, teda, že by se chtěli vrátit spíše v dlouhodobém horizontu než, ve, než v krátkodobém, pokud se mezi tím poměry v zemi změní. Takže takovýmto osobám nelze udělit výzum Schengenu. Nicméně kodex pro udělování evropských víz a mm, z něj vlastně vzniklo to šengenské vízum, tak to umožňuje ještě další typ víz. A ty, toto vízum je omezené na určité území. Ehm, bylo jich vydáno dost, jedná se ale o to, že vlastně toto výzum je omezené na území státu, v němž je výzum vydáno. Z pohledu žadatelé o azyl to není takový problém, protože alespoň máte ochranu v jednom členském státu, který vám eh, to výzum udělí. Tam tedy požíváte dané ochrany, pokud máte úspěch a pak případně můžete získat trvalý pobyt a cestovat a, a tak dále. Ale takto alespoň máte e, ochranu v jednom členském státě. Takže toto již máme e, ve vízovém systému. E, to znění uvádí že omezené územní výzum může být a má být tedy vydáváno výjimečně, pokud členský stát to považuje za nutné z humanitárních důvodů nebo z jiných důvodů eh, založených v mezinárodním právu. Eh, a tímto způsobem je tedy již začleněna ta otázka eh, žadatelů o azyl. A to znění poukazuje na to, že tu povinnost vydat takovéto vízum pokud je splněno dané kritérium na základě daného textu. Soudní dvůr eh, prohlásil eh, v případě Kruškoky, jedná se o Armence, který eh, chtěl běžné šengenské vízum, že kritéria šengenského víza jsou povinná. Takže pokud doplní ta kritéria, musíte, nebo ten státní orgán mu musí udělit krátkodobé vízum šengenské. Pan Kruškaky chtěl navštívit svého bratra v Německu, který už byl uprchlíkem v Německu. Samozřejmě můžete mít podezření, že německé orgány si říkali, možná to bude chtít zůstat, třeba měli takové obavy, že bude žádat o azyl, takže mu neudělíme šengenské výzum. A to spustilo ono myšlení, že takto může vypadat cesta která by se dala a měla být z právního pohledu v daném právním rámci častěji využívána členskými státy. A některé členské státy se tak chovaly v minulosti, o to máme detailní studii. Evropský parlament ji obdržel před několika měsíci s celým seznamem členských států, které již využívají tento postup. Ano, na jedné straně je tu tento právní požadavek. Můžeme jej tak chápat. A pak před sebou máme Eh, tu příležitost ještě tam začlenit takové eh, znění nebo takovou změnu textu, která může být detailnější a detailně upravovat. Může takto mm, se tam zašlenit další legislativa nebo financování nebo další detaily. Eh, pak se jedná o proces znovu usazování, Eh, to je věc, kterou se zabývá dnes Evropská rada a je to perspektiva žádání o výzum eh, u člověka, který ty přichází v podstatě jako žadatel o azyl do členského státu a eh, mohl by tento právní rámec takto využít. Za druhé je tu otázka zprávy hranic a já se chci zaměřit na hm, námořní hranice. Je to mezinárodní právní rámec, který způsobuje dlouhodobé spory Eh, ohledně umluvy eh, OSN eh, o tom, jak to vypadá v územních vodách, jak, kdy se posílají tedy ti uprchlíci zpátky a podobně. My tu máme judikaturu pra, soudu pro lidská práva, kde se říká, že umluva platí tam, kde, je to, mm, kde se to mm, námořní území týká Um, mezinárodního, mezinárodních vod. A eh, pak tu jsou mise EU, e eh, které mohou případně eh, mm, se dopravit až do libyských územních vod a takto zamezovat Eh, přístupu uprchlíků. Nicméně na druhé straně z UNHCR tu máme eh, jasný text, který hovoří o tom, že se nesmějí eh, osoby, kde nesmí se posílat zpět do zemí, kde jim hrozí nebezpečí. To je tedy ten mezinárodní rámec, který máme. A teď jde o to, jakým způsobem uplatňován v praxi. Loni byla Eh, bylo eh, schváleno nařízení ohledně nám, o dohledu nad námořními hranicemi a zprávě námořních hranic. A tato legislativa občahuj, obsahuje již eh, v sobě i rozhodnutí soudního dvora, které ukazují na to, že nesmějí být lidé posláni zpět do zemí, kde by jim hrozilo nebezpečí. Není zde upravená taková ta nejistá otázka, pokud se ti lidé ostnou v Evropské unii, kdo je zodpovědný za e, žádosti o azyl. To je pak nařízení z Dublinu, protože e, tam e, se hovoří o tom, že pokud se jedná o územní vody daného členského státu, tak e, tam by měli eh, o to požádat. Nicméně pokud jsou na, na volné moři, na mezinárodním území, je to něco jiného. Eh, zaměříme se tedy na to, eh, z jakého státu je ta loď, která veze imigranty, nebo zda už překročila ta loď ony územní hranice na moři Eh, co se tedy činí eh, s těmi imigranty, kteří jsou, na, jsou v těch mezinárodních vodách. Někdo hovoří o tom, že by to měla být solidarita eh, s žadateli o azyl. Pokud tedy ta loď je zachycena mimo územní vody, tak tu jsou jiná pravidla. A tam se hovoří tedy o první zemi, do které vstoupí tito imigranti. Tam, že by měli požádat o onen azyl. To je tedy jedna věc. Koordinace eh, Frontexu, koordinace členských států, některé členské státy takto nekoordinují s Frontexem, eh, jak tedy aplikovat toto nařízení. Nicméně mi připadá, že výsledek bude víceméně podobný, protože eh, pravidla pro ochranu námořních hranic pro Evropskou unii hovoří o určitých vstupních bodech, o hraničních vstupech a pak vidíme, že tady není jasně řešena situace mezinárodních vod a e, podobně. Pan e, Baro, který se jako komisař zabýval tímto tématem, e, o tom hovořil ve stejném smyslu jako Evropský soud pro lidská práva, že zapotřebí se řídit jejich rozhodnutími. Takže je to téma i pro Frontex a tuto situaci vyřešit. Je to otázka pro mezinárodní právo, je to otázka pro evropské právo. Eh, máme tu eh, jasnou, eh, jasnou odpověď Soudu pro lidská práva, že člověk nesmí vrácen do země, kde by mu hrozil nebezpečí. Jedná se tedy potom o evropskou zemi, o člena Evropské unie, kde může být poskytnuta ochrana danému imigrantovi a e, do té první země případně si může e, posílat e, osoba, pokud se odstala v jiném členském státě. Bylo by užitečné všechny tyto prvky vyjasnit, vyjasnit zodpovědnosti, patřičná kritéria a také dohled Frontexu. Zda tu tedy bude nějaká další legislativa ohledně Frontexu Eh, také by bylo užitečné mít zodpovědnost eh, jasně vyjasněnou ohledně eh, vnitrostátních orgánů, které se zabývají zprávou hranic a jak tedy spolupracují na ochraně s Frontexem a mezi sebou. A bylo by užitečné, aby všechna tato legislativa byla vyjasněna tak, aby by byla jasně realizovatelná, prosaditelná v brzké budoucnosti. Děkuji vám mnohokrát, pane profesore Pírsi. Jako poslední promluví jeho excelence eh, velvyslanec Balcarety. Bude hovořit o švýcarském postupu při udělování humanitárních víz. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji za toto pozvání že mohu takto přispět, protože to příspěvky jsou velice zajímavé, e, debata je velice rozsáhlá, já se budu zabývat jenom e, jedním drobným aspektem a to je tím, jak Švýcarsko v posledních letech e, uděluje humanitární víza. Jaká je naše praxe? Pan profesor Pierce už se o tom zmiňoval. Chtěl bych se tedy zaměřit na historickou praxi ve Švýcarsku. Ta myšlenka je konkretizována od doby, kdy došlo k legislativní změně ve Švýcarsku. A žadatelé o azyl dříve mohli žádat o zastoupení v zahraničí. Pak došlo k právní změně. Zjistili jsme, že jsou určité těžké situace švýcarské orgány eh, ve švýcarské konfederaci 29. Eh, září 2012 umožnili, aby humanitární víza byla udělována lidem, kteří eh, trpí porušováním svých práv vzhledem k té situaci. Ve Sýrii například, eh, to bylo v roce 2013, byla vydána směrnice, která umožňuje udělit humanitární víza pro Syřany a pro jejich rodiny a osoby, které Eh, mají buď státní příslušnost syrskou, a, nebo tam měli trvalý pohyb, eh, pobyt. A toto bylo tedy rozhodnuto, zejména abychom ulehčili eh, situaci syrských občanů a obětí a dvě, 2000 osob získali toto, žádali o toto vízu a tisíce osob získalo. Humanitární vízum získalo přes čtyři tisíce osob v rámci syrského konfliktu a další osoby, eh, zhruba 2000, který se netýkal konkrétně ten syrský konflikt. Je to určitý postup, který můžeme nazvat tedy řádným postupem, běžným postupem a ten umožňuje zastoupení Švýcarska v zahraničí, aby zjišťoval motivy žadatele. Zda jsou tedy to motivy humanitární. A pokud tento orgán zjistí, že tomu tak není, že to humanitární důvody nejsou, pak toto výzum není uděleno, je zamítnuto, ale pokud zjistí, že to jsou humanitární eh, důvody, ale má pochybnosti, může žádat eh, orgány ve Švýcarsku, aby se k tomuto eh, vyslovili a případně umožnili udělení toho víza. Pak je tu ještě mimořádná okolnost a mimořádný postup, který se týká Eh, Sýrie a ten umožňuje osobám, které jsou zasaženy eh, syrským konfliktem a eh, které mají tedy tento, mm, tento status, aby mohli požádat i o výzum pro své blízké členy rodiny. Um, Nemusí tedy eh, osoby, které jsou eh, v Sýrii žádat o toto výzum eh, sami, ale jejich příbuzní, blízcí příbuzní, kteří již jsou ve Švýcarsku, o to mohou požádat za ně. Já jsem velice rád, že kolegové zde vysvětlili, co už umožňuje šengenský taký systém, že je tedy možné udělovat tento druh víz. A my jsme si to všimli při diskuzi s jinými členskými státy, že mm, v šengenském systému tedy jsou dva způsoby vydávání víz, tedy národní vízum, eh, což je běžné vízum, to je vízum D, které může být uděleno osobám, které vstupují do Švýcarska s humanitárním vízem, ale nechtějí dál opouštět eh, území státu. My jsme se rozhodli ale pro něco jiného. My jsme se rozhodli, že budeme udělovat šengenská víza s omezenou e, územní platností, která platí pouze a výhradně ve Švýcarsku, a to je možné e, ze šengenského systému ve dvou důvodech. Žadatel o výzum e, musí dát svůj digitální otisk prstu a to proto, aby se zjistilo, eh, odkud eh, tedy je, nebo aby byl, bylo možné tohoto člověka identifikovat, pokud následně bude žádat někde jde o azyl. A eh, potom oproti tomu celostnímu obecnému šengenskému vízu, tak toto omezené územní vízum umožňuje vstup na švýcarské území. Ve valné většině případů ti, kdo žádají humanitární výzum eh, neplní všechny, eh, eh, všechna kritéria pro vstup do šengenského prostoru. Od roku 2015 jsme viděli, že šengenské státy nebo evropské státy jsou vybízeny k tomu, aby se vyjádřili k tomuto tématu na základě dublinského nařízení a my jsme ochotně se naše praxi dále měnit pro nás udělování eh, tohoto druhu víz eh, za současné situace s imigrací eh, připadá správné a adekvátní a můžeme k tomu využívat stávající právní systém. Navíc se jedná o omezenou působnost tohoto víza, což také umožňuje z tohoto z této právní definice udělování víz také žádat digitální otisk prstu, takže Eh, následně je možné i eh, vysledovat tuto osobu, pokud bude žádat o azyl jinde eh, podle dublinského systému. Já bych ještě chtěla říct si v této věci jednu, v tom, jednu věc. Je v našem zájmu, v zájmu Švýcarska, podporovat solidárním způsobem členské státy Evropské unie, Eh, zejména ty členské státy Evropské unie, kde ty vízové systémy a asilové systémy jsou nyní pod tlakem a jsou eh, přetíženy. Eh, lze k tomu využívat určité míry tento dublinský systém a velice nás těší a chceme poděkovat za činnost a součinnost agentury EASO. Oceně velice činnost této agentury zeména v analýze země původu a také při provozním působení agentury. My jsme přijali eh, dohodu EASO a máme v tomto také dohodu s Evropskou unii a eh, potvrzujeme, že zde velice důležitá spolupráce mezi EU a eh, Švýcarskem v oblasti imigrace a azylu. Tato dohoda byla ratifikována 9. července, bude aby, aby nepropadla, tak bude dále ratifikována Švýcarsko je eh, velice ráda, eh, Švýcarsko je velice rádo, že, se, že Evropský parlament a Evropské instituce umožní eh, to, aby Švýcarsko bylo součástí této dohody. Děkuji vám a děkuji také všem řečníkům. Děkuji vám, kolegové, za trpělivost. Vím, že chcete hm, klást otázky a slyšet na ně odpovědi. Jako první promluví stínoví zpravodajové. Máme nyní čas, trochu času. Jako první Helga Stevens, e KR. Kolegové, prosím, omezte svůj řečnický čas na dvě minuty. Ano, všichni jste na seznamu. I kdo nechcete, tak tam budete. Helga, prosím. Ja, dank u wel, voorzitter. Ano, děkuji, pane předsedo. Velice pozorně jsem si vyslechla tyto prezentace. Hovořili jsme o eh, nelegálním obchodování, eh, převaděčství, o nelegální, legální migraci. Myslím si, že to jsou všechno důležitá témata. Když hovoříme o ekonomické migraci, tak si musíme uvědomit, že tam musí být probíhat za určitých podmínek. V Evropě už eh, jsme obeznámeni se směrnicí o modré kartě. Podle mého názoru je to dobrý, je dobrý nástroj. Když, ale když hovoříme o ekonomické migraci a podíváme se podrobněji na tuto směrnici o modré kartě, tak je důležité podívat se na to v kontextu kvalifikovaných mladých lidí, kteří hledají práci. V té směrnici o modré kartě je celá řada takových dost eh, obtížných podmínek, mimo jiné. Když chcete přijmout někoho na základě směrnice o modré kartě, tak ten člověk, ten uchazeč, eh, musí mít vlastně vyšší mzdu než ten eh, běžný uchazeč o práci. Takže dejme tomu, že je to někdo, kdo právě dokončil vysokou školu, je to čerstvý absolvent. Ale když se podíváme na ten systém těch podmínek, které jsou tam u těch modrých karet, tak tam jde o to, že ta firma by musela těmto uchazečům platit vlastně vyšší mzdu. A otázka je, zda firmy o to budou mít zájem, protože ty firmy si řeknou, tak je to čerstvý uchazeč, ale nemá praxi, musíme ho přece ještě zaškolit a přitom mu máme platit vyšší mzdu. A přitom tedy proč si ta firma, ta firma si možná radši vezme někoho přímo z Evropy. Uh, komu může, nemusí platit tak vysokou mzdu, tak zajímá mě, jaký na to máte názor. Co se týče převaděčství, nelegálního obchodování s lidmi, souhlasím naprosto s tím, že je zapotřebí bojovat s tímto jevem, ale musíme řešit ty základní prapříčiny. Velice pozorně jsem vás poslouchala. Ne, eh, hodně lidí přichází do Evropy pracovat a pokud je tomu opravdu tak, tak přece tak s tím nebude žádný problém pan profesor Martin, který hovořil Eh, za ten italský institut, eh, říkal, že 20% lidí, kteří jsou absolventi univerzit, eh, nenajdou práci, ale i zde v Evropě je velký počet lidí, kteří mají vysokoškolskou kvalifikaci a nemohou najít práci zde v Evropě. Takže otázkou je, když otevřeme trh uchazečům, vysokoškolákům ze zemí mimo EU, když sami nemáme práci pro naše, pro evropské vysokoškoláky. Takže sice tam jsou dobré, mm, dobrý záměr, když se, ale když se třeba projdete jste v Bruselu, tak zjistíte, kolik už jste je dnes nezaměstnaných mladých lidí. Takže myslím si, že by to potom činilo obtíže. Děkuji. Ano, ještě bych chtěla říct si všem panelistům, že teď si vyslechnete dotazy a komentáře a potom si můžete vybrat, Eh, na které z nich eh, chcete odpovídat, které se vás vítají. Asi nebudete moci odpovědět úplně na všechno, takže vy, mm, prosím, pak si zvolíte potom kolečku dotazů a komentářů, na co chcete reagovat. Nyní paní Cecilia Wilkström za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat všem eh, panelistům. Děkuji vám také za zajímavé prezentace. Co se týče nelegálního převaděčství, to je opravdu odporný biznis který vykořišťuje tyto lidi, ohrožuje je a také zadlužuje, možná se zadluží úplně do konce života, ale musíme se zároveň uvědomit, že pro ty lidi, kteří utíkají a bojí se o život, tak je to vlastně jediný způsob, jak se někam dostat. Takže tento biznis převaděčství je úplně v rozkvětu, protože oni jsou vlastně jediným způsobem pro ty zoufalé lidi. A já se tedy, pro nás je zde otázka, jak tedy zajistit cestu, která bude jak legální, tak bezpečná pro tyto lidi, protože je jasné, že tyto lidé, pokud by měli takovou možnost, tak by si ji vzali, tak by si ji vybrali. Nikdy nebudeme schopni úplně porazit ty převaděče, leda, že navrhneme, nabídneme těmto lidem nějakou bezpečnou alternativu. Otázka migrace. A zda by to mělo být, zda by migrace měla být propojena s azylem. Já si myslím, že to jsou vlastně rozdělené věci, byť jsou vnitřně propojené. Dovolte mi jeden příklad. Jedna třetina žádostí o azyl v Evropské unie je od lidí ze západního Balkánu. Hovořil o tom i profesor Jevčev. Stoprocentně jsou v podstatě prakticky zamítány Nicméně stále to zůstává v našich statistikách. Takže pak se z toho ukáže, nebo pak to vypadá, takže 53% e, žádostí je zamítnuto, že tito lidé jsou vyhoštěni. Jsou to žadatelé o azyl, ale v podstatě to jsou lidé, kteří hledají práci. Takže kdy, když se chtějí dostat na evropský pracovní trh, tak se vlastně, tak vlastně požádají o azyl. A zatímco dochází ke zpracování té azylové, k posouzení té azylové žádosti, tak hledají práci. Takže to vypadá tak, že vlastně musí se podrobit těm, mm, těm speciálním eh, postupům. Máme zde třeba směrnici pro sezónní pracovníky. Myslím si, že musíme najít jednoduchá, atraktivní mm, pravidla pro tu legální pracovní migraci, protože jinak vlastně ty, ti lidé budou, muset, budou žádat o azyl, aby tedy mm, procházeli ehm, tímto systémem a přitom pak tam nebude dostatek prostoru pro ty, kteří opravdu potřebují ochranu. Eh, další věc. Myslím si, že opravdu se musíme ehm, chovat proaktivně, musíme se dívat vždy o krok dál. Eh, dochází zde ke stárnutí populace, ta demografická situace je katastrofální. Budeme potřebovat legální migraci. Každý to opakuje. Je to taková teoretická vize, ale teď už, o tom, eh, teď už to říkala i Rada ve svém sdělení. Uprostřed legislativního procesu eh, je zde určitý strach ze zneužívání systému ale myslím si, že zde vlastně vytváříme velké problémy pro budoucnost. Pokud chceme zachovat stejnou úroveň sociálního zabezpečení, tak s tím musíme něco udělat. Zajímal by mě třeba názor pana profesora Pírse. Jak byste mohl říci, že můžeme bojovat s demografickou výzvou a zároveň e, zůstat v těch mezích, které máme? Pan předseda, myslím si, že by bylo dobré nejprve vyslechnout si všechny poslance a pak se prosím možná vrátíte k těm klíčovým bodům, které tam zazněly. Za zelené je zde paní Eva Žoli. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat všem řečníkům, že se s námi podělili o své poznatky. Především panu Vologanku Maurovi chtěla poděkovat, který sám na sobě vyzkoušel, co to znamená být uprchlíkem a pokusit se imigrovat do Evropy. Eh, skutečně jsem velice ocenila eh, to, co jste řekl a je to velice výmluvné. Eh, ráda bych upozornila na to, co se stalo u libijských břehů právě 23. června přes 2000 uprchlíků bylo eh, zachyceno italskou pobřežní stráží, někteří eh, byli v těch člunech, jeden při tomto eh, byl zraněn, další, byl, další zemřel, ten zraněný byl převezen do nemocnice v Itálii. Eh, víte, hovořilo se tedy o té militarizaci o, při ochraně proti převaděčům a vidíme, že to jen zhorší situaci imigrantů. Já eh, Přitom musím vzpomínat na druhou světovou válku a na Švýcarsko, která, které v roce 1942 eh, zavřelo hranice židům, protože měli strach, že bude nedostatek potravin, že bude nedostatek práce a že dojde k posílení židovského elementu v populaci. Nechováme se náhodou dnes úplně stejně například s ohledem na Syřany, eh, když jim zakazujeme eh, přístup na naše území za takovéto situace, kdy oni riskují život. Ehm, neměli bychom spíš aby tehdy eh, Švýcarsko více bojovalo proti eh, genocidě, ale teď máme tuto situaci sami před sebou. A eh, měli bychom tedy podle mého mnohem vřeleji přijímat imigranty a zejména s ohledem na demografii našeho kontinentu budeme potřebovat imigranty kteří jsou vynikajícím způsobem eh, vzděláni, mm, připraveni pracovat. Je to pro nás investice a proto eh, žádáme Itálii na základě vyšetřování, eh, k němuž došlo tedy při tomto zabití, aby se zabránilo militarizaci při tomto honu na převaděče. E uh, Děkuji za GUE, Malenky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 Děkuji. Eh, Barbara Spinelli, naše stínová zpravodajka tu není, takže já se hlásím o slovo. Eh, chtěla bych poděkovat řečníkům za jejich různé pohledy, velice odlišné od verze eh, návrhu závěru rady, který jsme si mohli přečíst včera a předevčírem. Protože v závěrech rady vidím, že pokud je špatné východisko, pak je řešení také špatné, respektive není řešením. Já velice souhlasím s tím, co řekla moje kolega kolegyně se zelených. Útočit na pašeráky není řešení, jak řekli i panelisté, protože potom budou ty plavby ještě nebezpečnější. Podle mě eh, není možné, aby eh, to, to, aby to východisko, jak eh, říká i rada, bylo bránit naše hranice. My bychom měli bránit ženevskou úmluvu, kterou jsme podepsali a která skýtá ochranu lidem v nouzi. Eh, to by mělo být naše východisko. A když tedy vyjdeme z něj, tak musíme odsoudit, na čem dnes rada pracuje. Eh, politika navracení ten pojem bezpečné země navýšení eh, trestů, to jsou represivní politiky, v které nikdo nevěří, ale které pouze posilují mýty o migraci a o uprchlících. A taková není budoucnost Evropy. Z pozice levice eh, GUE NGL chceme vyšší zaměření na pátrání a zachraňování, chceme méně Frontexu a více důstojného přijímání žadatelů o azyl. Jako část problému vnímáme také Dublin. Existuje mnoho dalších návrhů, o kterých se diskutuje a to je dobře, o některých jsme slyšeli i v tomto panelu. Návrh na přesídlení a znovu usídlení, o kterém hovoří dnes rada, je dobrý, ale není dost dobrý. Podle těchto čísel eh, by Švédsko mělo brát méně, než v současnosti eh, přijímá. To nemůžu přijmout. My se musíme zhostit té odpovědnosti, kterou si od nás situace žádá. Takže zase, jak říkám, je zapotřebí posunout, změnit východisko. Je zapotřebí zajistit, aby Evropa plnila ženevskou úmluvu a dávala ochranu eh, lidem v nouzi, což si žádá jiné politické akce, než které právě probíhají. Děkuji eh, kolegům, prosím, aby se drželi eh, dvou minut. Nyní za EFDD Ignacio Corrao. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl příspěvky všech řečníků byl velice rozsáhlé. Hovořili o různých tématech, která teď nejde proběhnout ve dvou minutách. Pokusíme se tedy zmínit jen eh, boj proti převaděčům. Bylo připomenuto, že toto už je zvláštní den sám o sobě, protože dnes na radě má vzejít eh, stanovisko eh, z jejich zasedání a my přitom víme, že dochází k tragédiím. Je zbytečné eh, chodit kolem horké kaše. U emigrace vidíme, že to je sobectví jednotlivých členských států, vidíme to vnitrostátní zájmy, vidíme to neschopnost Evropské unie jednat sjednoceně. jednoceně Eh, tváří v tvář takovéto tragedii a to je skutečně epochální eh, věc. Ohledně tedy boje proti pašerákům. Mnoho představitelů vlád a států, včetně komise také, oznámili, že boj proti pašerákům a převaděčům je jedno z hlavních priorit. Nicméně si neuvědomují, že ti převaděči jsou mnohem chytřejší odhadnout, co se bude dít. Když se bojuje proti těm pašerákům a snažíme se tedy potopit jejich lodi nebo zadržet ty lodi, eh, tak častokrát eh, ti, kdo vlastně převádějí, to jsou vlastně děti nebo mladí lidé, eh, kteří jsou vedeni jiným člověkem, který na té lodi sám ani není. Takže tady ta, eh, tady ta stránka boje proti převádění lidí opravdu se míjí svým účelem. Musíme mít nějakou dlouhodobou politiku a eh, proto je zapotřebí, aby zde byl legální způsob vstupu do EU. Musíme tedy pracovat na vízech, na humanitárních víze, výzva, eh, vízech a připravit eh, legislativu tak, aby řešila eh, postupy pro konfliktní místa, pro místa, která trpí válkou. Děkuji. Děkuji. Musíme hlasovat v 11. Byl by vám velice vděčný, kdybyste hovořili stručně. I další, jako další Lina Jotová, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo chtěla bych se zeptat pana Martina z Florentinské univerzity. Pane profesore, hodně se hovořilo v posledních měsících o návrzích komise, o těch opatřeních, která komise navrhuje. Co si o tom myslíte? Mechanismus relokalizace imigrantů ehm, na ty tisíce či desetitisíce lidí do členských států má brát na vědomí požadavky pracovního trhu v členských státech, protože vy jste hodně o tom také hovořil. A potřeba pracovního místa má být jedním z kritérií tohoto mechanismu eh, relokace imigrantů. Thank you. Děkuji. Pan Kirkop, koordinátor za EKR. Děkuji, pane předsedo. Asi nebudu mluvit moc konkrétně, protože jsme slyšeli spoustu názorů a komentářů. Ehm, Dublin je jedním z největších problémů a výzev, které před námi stojí a budeme je to ještě mít možná 10 či 20 let. A proto si myslím, že některé ty krátkodobé plány, tak jak byly přijaty, aby do toho začlenil i některé z iniciativ komise, týkající se migrace a toho vypočítávání realokace imigrantů, to mi připadá dlouhodobě zcela eh, nepřijatelné. A myslím, že se na to musíme podívat mnohem eh, s větším odstupem a z větší šířky, viděla to celostně. Já mám zkušenost e, s tím, že jsem byl ministrem pro imigraci v 90. letech, pane předsedo. Tehdy byla velice odlišná situace od té současné, protože spousta e, osob chce a někteří nechtějí přijít do Evropy odinut e, z celého světa. Někteří přijíždějí, protože chtějí, a jiní proto, protože jsou předmětem trestné činnosti. Někteří přicházejí, protože eh, chtějí eh, spolupracovat na ekonomickém úspěchu Evropy, jiní přicházejí proto, eh, že se jim doposud dostalo strašného zacházení. A tady vstupuje do úlohy úmluva OSN 51 a protokol 67 ale potřebujeme plnit eh, patřičná kritéria, pokud ten člověk má mít tedy eh, azyl. My ale nediskriminujeme. nediskriminujeme. Jediná diskriminace k níž tedy dochází je ta diskriminace na základě čísel, kdy se snažíme ty lidi rozdělit mezi jednotlivé členské státy ať je to vhodné či nikoli, na základě tedy eh, kulturního zázemí těchto osob, je, jejich rodinných jednotek a tak dále a tak dále. Mně se to nelíbí a nemyslím si, že toto je rozumný a zodpovědný přístup. Ano, může to být uspokojivé politické gesto, může to uspokojit svědomí některých lidí, ale buďme realističtí, rozumní a praktičtí. Migrace je největší výzva, kterou před sebou EU má. Bude se o tom dnes diskutovat ještě jinde v Bruselu. A já se obávám, že výsledek bude krátkodobý, nicméně je jasné, že se nevyřeší dlouhodobě celé toto téma. Musíme se podívat zdroje migrace, zda to je tedy e, trestná činnost, nestabilita. Musíme se e, na to zaměřit prostřednictvím našich e, zdrojů, které máme v EU a řešit ten problém. A také se podívejme, jak jednáme, protože může docházet k diskriminaci ohledně toho, s jakým účelem tito lidé přicházejí. Ale ty krátkodobé cíle eh, nejsou užitečné, potřebujeme holistický postup. Děkuji, prosím, kolegové, eh, dvouminutové projevy jen. I'm sorry, when I heard you... Ano. Já se omlouvám, pane Jevčeve, když jsem vás tak poslouchala, tak jsem měla trochu pocit, že se vracíme do druhé světové války. Migrace, to, to, to přece není zločin. První král Portugalska byl sám eh, migrant, přišel k nám eh, z Burgundska. A vlastně i královna Alžběta vlastně je migrantka, protože pochází z Německa. Migrace jako taková není zločin. Myslím si, že je důležité toto si uvědomit. Potřebujeme zákonné cesty pro migraci. E, opravdu nepotřebujeme pouze takové ty krátkozraké, krátkodobé politiky. Potřebujeme jasné strategické systémy, jak o tom hovořil pan Martin. Také samozřejmě potřebujeme způsoby legální migrace. A přesně tohle členské státy nedělají. Mají dobře nějaké ty modré karty, ale to je, na, to je naprosto nedostačující, to vůbec nestačí. Pak je zde samozřejmě otázka uprchlíků a uchazečů o azyl. Já jsem také velice ráda, že pan Bauer eh, nám osvětlil jejich situaci. Když, když jsou zde zástupci různých eh, organizací, tak říkají třeba, že já jsem tedy navštívila uprchlický tábor v Turecku, a to opravdu nejsou žádné la, uh, luxusní tábory, to jsou zkrátka s, uh, stany na slunci, tak, tak ta, zůstaňte tam tři dny a pak eh, opravdu zjistíte, že prostě budete ze všech sil usilovat o to, abyste se z těch táborů dostali a dostali se někam, někam jinam, což je většinou Evropa a myslím si, že možná by nám to také pochop, pomohlo pochopit ty výzvy. Také děkuji pana Bauera za to, že zmínil Egypt, protože my hovoříme o Libii a samozřejmě, že ta situace v Libii je chaotická, situace těch lidí, kteří odchází z Libie, ta je opravdu e, strašná. Bylo to v minulosti stejné za Kadáfího, ale tehdy to nikoho nezajímalo ale lidé moc nehovoří o Egyptu a já jsem ráda, že jste vy zmínil Egypt a i o tom, že jste hovořil, jakou hraje Egypt v třeba v té situaci těch převaděčů. Děkuji i pana Madina a Vicentiniho, kteří hovořili i o ekonomické migraci. Evropa vlastně sama také vyrábí migranty těmi úspornými opatřeními a vlastně my vyrábíme vlastně kvalifikované migranty. Má země je také toho důkazem. Pan předseda přerušuje. Ne, ne, já to chci doříct. Včera jsem se ptala paní Mogherini proč je zde ta operace EUNAVFOR? Proč jejím hlavním prvním cílem není záchrana životů? Protože to je přece povinnost. Ne pouze podle námořního práva, ale také podle úmluv. E Takže mohli byste ještě také podrobně něco říci o právní úpravě, která by podle vašeho eh, názoru byla zapotřebí, aby tedy nedošlo k té militarizaci, která opět ještě roznítí, rozpumpuje ten konflikt. A eh, myslím si, že Evropa by měla dát všechny své eh, prostředky k tomu, aby se zabránilo, aby se zachraňovaly životy na moři, aby se zabránilo tomu nelegálnímu převaděčství. Eh, kolegové, kolegy, já vás eh, jenom chci, vám chci říct, že v 11 hodin bychom měli už přistoupit k hlasování. Já se omlouvám, že vás budu třeba přemuž přerušovat, ale prosím, omezte se, a to, i když tedy vy jste hovořila o paní Eh, o její výsosti a tak dále. Děkuji, pane předsedo. Slyšela jsem velice kompetentní a eh, také provokativní výroky. Vy jste pozvali velvyslance Švýcarska při EU, který hovořil o dvou tisících imigrantů. Nevím za jakou dobu. My za jeden den jich přijmeme dva tisíce. Takže z toho, co jsem slyšela, to už není Evropa eh, s hranicemi, se Schengenem, je to jiná Evropa, o které diskutujeme. Je úplně otevřená eh, migraci a uprchlíkům, ale tak to není. Protože je tu Evropa dobrá a pak je tu druhá Evropa, která buduje čínské zdi. Takže tu jsou země. Hm, jedné třídy a e, země druhé třídy. Pane Bauere, vy jste se neměl zastavovat, mě se měl přijet až do Itálie, abyste prošel i druhou etapou té cesty, protože v Itálii je zapotřebí vidět zemi, která přijímá tyto imigranty. Je tu celé předivo e, společnosti, které je nemocné, protože tu jsou převaděči, a to je na jedné straně a e, v Itálii jsou obchodníci s lidmi. To je druhá část té rovnice. E, měsíčně e, se na 30 migrantů přijímá 80 tisíc eur, na 30 migrantů to je tedy 900 tisíc eur. Takže toto je obrovský obchod, obrovský objem obchodu, k němuž tady dochází. Musí nám dojít, že všechno, to, co se dá udělat, je následně součástí systému zločinných struktur, který je nesmírně dobře organizovan. To není jenom egyptská mafie, máme i tu svou. Takže toto jsou eh, slova, která pak nejsou dohledána v realitě nemá smysl eh, čelit převaděčům dobře, takže jim poskytněme krásné výletní lodě. Ne, to není provokace. Jeďme pro ně, protože takto nebudou jezdit na těch eh, špatných lodích, ale kam nám je pošlete, k nám do Itálie. Promiňte, pane předsedo, já jsem vyslechla tolik projevů, které jsou tak trochu mimo realitu, protože kdybyste takto promluvili v Itálii, viděli byste nesmírně negativní reakci. Takže konkrétně přemýšlejme o tom, co chcete dělat s tím nemocným tkanivem, s tou nemocnou společností v zemí, které přijímají migranty. Každý si uvědomuje, že toto jsou hluboce důležité emotivní diskuze. Bohužel nemáme na to tolik času, omlouvám se. Jako další Emil Radev. Dvě minuty, prosím. Господин председател, dámy господа. Děkuji vám, pane předsedo. Zemno more se Děkuji. E, ty e, za rok 2014 získali převaděče 170 milionů eur za, ty, za to nelegální převaděčství. Evropská unie musí něco okamžitě udělat, aby s tím bojovala. Eh, ta vojenská operace EU NAVFOR je krokem dobrým eh, směrem. Nicméně Evropská unie nebude ve svých krocích účinná, pokud se omezí pouze na ničení pašeráckých lodí eh, v mezinárodních vodách a u Libie. Pravdou je, že převaděči z Libie a z ostatních sousedních zemí Evropské unie spolupracují s převaděči, kteří už působí na území EU což jim umožňuje potom jak si prodávat a obchodovat s těmi lidmi v rámci Evropské unie v různých členských státech. A proto je tak důležité, aby zde byly organizace pro vymáhání práva v evropských členských státech, aby tyto organizace dobře spolupracovaly napříč členskými státy, aby dokázaly rozprášit tyto kriminální sítě. Máme zde několik příkladů, třeba Europol společně s bulharskou policií dokázali uh, Eh, potírat eh, některé eh, převaděčské sítě z Turecka a myslíme si tedy, že snad to bude ještě dobrá spolupráce. Pan Jurek. Já postarám se. Ano, děkuji, pane předsedo. Doufám, že se vejdu do těch dvou minut. minut. Nejprve bych chtěl poděkovat všem panelistům, za to, že opravdu rozšířili obzory na, mm, rozšířili naše obzory. Děkuji také panu ministrovi, pardon, panu Jevčevovi a také i panu velvyslanci Balzaretimu, který hovořil o tom, že Mm, v jejich případě právě odpovědnost té země není pouze prázdným slovem. Musíme rozlišovat, musí zde být migrace, nedovolená migrace, mm, pardon, musíme to, rozlišovat tyto kategorie, také jsou zde uprchlíci. Zároveň je důležité respektovat svrchovanost každé členské země. Pokud budeme souhlasit s ekonomickou migrací, to je zkrátka něco, co celá řada členských zemí si jak se nemůže dovolit, ale zároveň zde máme odpovědnost. Vezměte si třeba Bulharsko nebo Litvu. Z nichž odešlo asi 10 pro, více než 10 obyvatel do jiných zemí. Takže v Bulharsku a v Litvě došlo vlastně k určitému depopul, k tomu, že prostě ti lidé odešli a zejména mladí lidé odešli z těchto našich zemí, což také souvisí i s tím, eh, že zde byla tato jakási ekonomická železná opona. Opravdu každý máme svou odpovědnost a každá země musí nést svou odpovědnost. Máme zde bilaterální smlouvy, potřebujeme solidaritu, ale Evropská unie by se měla zabývat zejména tím, aby splnila svou úlohu vůči členským státům, protože i zde v Evropské unii je stále eh, mnoho problémů s nerovností, mm, máme zde vlastně nějaké ty vnitřní migranty a celou řadu problémů. Děkuji a nyní paní Kristýn Delvou. Děkuji. Děkuji za všechny prezentace. Jasně se ukazuje, že zde máme vlastně takové dva ekonomické přístupy Eh, k té migrační krizi. Za prvé hovoří se o tom, že členské státy by měly dávat velký pročet prostředků na ty mm, represivní akce, že by měly mm, zaměstnávat policii, vytlačovat ty migranty. Hovoří se o tom tedy, že ta migrace je vlastně problém a tak dále. Takže to je ten jeden přístup. A pak je zde ta druhá koncepce, to byl třeba pan Martin a pan Vicentini, kteří eh, o tom hovořili. Oni říkají, že migrace nám přináší ekonomickou hodnotu a víme, že třeba minimálně ve Francii vidíme, že imigrace přinesla více než to, co, co nás stála Všichni žádáme, aby zde byl globální přístup k migraci. Chceme, abychom zde měli legální ekonomické migranty v Evropě. To je opravdu relevantní. Neměli bychom ty lidi rozdělovat do různých kategorií, ten, kdo má nějakou kvalifikaci, ten, kdo nemá. Pane Vicenty, nemám na vás jednu otázku. Hovořil jste o určitých kategoriích Mm, na pracovním trhu, kde je eh, nutnost, kde vlastně potřebujeme pracovníky. A nemusí to být vždy, ne, nepotřebujeme tam vždy vysokoškol, vysokoškoláky. Takže mohl byste o tom ještě pohovořit? A pan Martin říkal, že v dlouhodobém pohledu eh, to mohou být miliony migrantů, a dnes známe demografickou křivku a víme, že prostě budeme potřebovat tyto lidi. Měli bychom si najít přesná čísla, měli bychom se přestat strašit těmi migračními strašáky a měli bychom se zamyslet nad ekonomickou přidanou hodnotou, protože ekonomické zájmy v podstatě stejně převažují té v evropské debatě. Děkuji, Kristýn. Tak eh, nyní se dostáváme k našim řečníkům. Omlouvám se za to dodržování času, takže prosím, eh, destilujte pouze odpovědi na ty otázky, eh, které položili poslanci vám a které byste rádi zodpověděli. A samozřejmě, pokud kolegové budou jakkoliv nespokojení tak s těmi otázkami, tak můžeme to probrat někdy následně s kolegy jako Steve Pierce nebo profesor Martin, tak Prosím, zajděte za mnou a budeme žádat o písemné odpovědi. E, e, já bych se chtěl zeptat na Kale a e, tamní situaci pana Pírse, to udělám to později. Nejprve dám slovo doktoru Jovčevovi a maximálně na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já naprosto souhlasím s tím, že je zapotřebí legálních kanálů pro migraci do Evropské unie. A jsem pevně přesvědčen o tom, že bychom měli řídit migrační procesy e, na evropské úrovni. Je zapotřebí systematický a holistický přístup a tímto způsobem lze vyřešit mnoho problémů, také těch, které se týkají pracovního trhu. A prosím, nevykládejte si mě špatně. Já si nemyslím, že bychom ty lidi neměli brát. Naopak, já jsem eh, to tam viděl. Já jsem se díval těm lidem do očí, já cítím jejich utrpení a my to dělat musíme. Jestli máme šanci pomoct těm lidem, musíme. Musíme zaručit eh, ochranu jejich lidských práv. Mezi těmito lidmi eh, je, však také mnoho nebezpečných osob. Já vám můžu uvést mnoho případů. A když nejsme schopni oddělit uprchlíky, ty, kdo potřebují ochranu, od těch nebezpečných, kteří mohou ohrožovat evropské občany a jejich práva, pak si myslím, že bychom si měli dávat velký pozor. Když když vás požádám, abyste zvedli tisíc kilo, tak to nezvládnete. A právě tak Evropská unie má určité omezené schopnosti pomoct těmto lidem. Je to otázka zdrojů, otázka administrativní kapacity a je určitá uh, úroveň, kdy se nám ty procesy můžou vymknout z kontroly. A pak uh, nastane nebezpečí pro nás všechny. Děkuji vám. Já vím, že byste chtěli říct mnohem více, ale bohužel jsme ve složité situaci, eh, máme málo času. Ale kolegové, pokud chcete něco dodat, eh, pokud chcete ještě něco říci eh, panu Jovčevovi, učiňte tak přeze mě. Takže prosím, pane Bauere, opět na dvě minuty. Eh, já bych rovnou navázal na svého předřečníka. Podle mého názoru je iluze myslet si, že dosavadní politikou dokážeme zabránit tomu, aby se eh, mezi uprchlíky do, do Evropy vmísili nebezpeční lidé. Eh, pokud by se tento proces legalizoval tak, jak jsem se to pokusil popsat, tak by to mělo mnohem větší vliv na to, kdo přijde a kdo, kdo projde a kdo neprojde. Ti lidé kteří nyní přecházejí, ty neznáme, protože přicházejí ilegálně, mimo náš radar. A je taková policejní iluze, že nějakou restrikcí se dá zabránit tomu, aby ti lidé přicházeli a že, to, že se takto dá někoho ochránit. Nejprve bychom měli zabránit tomu, aby ti lidé vůbec vstupovali na lodě. To je důležité, je, takový, je cynismus, že eh, ta záchranná operace je tak rozšířená, že se odehrává skoro až u libijských břehů. Eh, přitom eh, by bylo možné otevřít humanitární koridory, humanitární kanály a legálně tyto uprchlíky z občanské války přijímat tak, jako tomu bylo v případě Bosny k Itálii bych chtěl říct, že eh, je, je skandál, co se nyní děje v Itálii a z mého pohledu eh, Evropská unie nechává Itálii eh, do značné míry na holičkách. Z mé zkušenosti Dublin je v podstatě bojkotován v Itálii. Já jsem v Itálii byl, doprovázel jsem tam uprchlíky, kteří byli okamžitě propuštěni italskými úřady. Ti je okamžitě poslali dál, aniž by jim sejmuli otisky prstů Eh, já jsem se pokoušel transportovat tři eh, své přátele, kteří, eh, kteří se mnou byli ve vězení do Švédska. Bohužel hned v Rakousku byli zatčeni jako převaděči. A to je další téma na debatu. Nedostatečně definujeme, co je pomahač při útěku, nevím, na kolik se to dá přeložit, co je humanitární pomocník a co je převaděč. Jsou to podle mě dvě různé věci. Eh, já můžu říci, že mnoho lidí v Evropě sedí pouze proto, že jejich příbuzní se snažili dostat z Itálie eh, přes Rakousko a Německo do Švédska. Závěrem bych chtěl připomenout na režim v, ve východním Německu, v NDR. Eh, I v Německu jsme mývali zeď. Mezitím Evropa byla přestavěna a tato zeď si vyžádala stovky lidí za ty čtyři desítky let, kdy existovala. A my eh, v Evropské unii jsme eh, jaksi morálně překonali eh, režim NDR a přitom už 20, 20 tisíc lidí zemřelo na našich hranicích evropských. Děkuji a Luko, prosím, zase pokuste se o dvě minuty. Eh, vynasnažím se. Eh, já se nebudu pouštět do humanitárních kanálů a azylu, protože tady už všechno zaznělo. Eh, pouze bych chtěl zmínit dva body. Směrnice o modré kartě a sek- o sektorech, které potřebují migraci. Pokud je o směrnici o modré kartě, tato směrnice byla neuvěřitelnou iluzí a neuvěřitelným selháním. Zkrátka proto, že účelem této směrnice bylo vybírat migranty na základě jejich schopností a e, přitáhnout přitáhnout pouze velice vysoce kvalifikované migranty, což byla chyba, protože těchto lidí potřebujeme velice málo v porovnání s těmi počty, které potřebujeme v dalších sektorech a na jiných úrovních kvalifikace. A pokud opravdu chceme eh, revidovat směrnici o modré kartě, eh, tak řešení v žádném případě není eh, dostat se na nějakou úroveň platu pro tyto pracovníky, protože ten odkaz na 1500 euro respektive 1,5 eh, eh, průměrného platu, které by měli dostat eh, tito migranti, to nemá žádnou spojitost s reálným platem, který dostanou. Pokud je to reference, která má pouze vybírat tyto pracovníky, tak to není problém. Ale problém je, že my nepotřebujeme pouze vysoce kvalifikované migranty na evropském pracovním trhu. Je tu několik sektorů, které potřebují migranty také. Je pravda, že v Evropě máme vysokou nezaměstnanost, ale ale zároveň je pravda, že máme velmi mnoho nezaplněných pracovních míst. A také je pravda, že nezaměstnanost postihuje především migranty a až poté evropské občany. Musíme tedy řešit v Evropě problém nezaměstnanosti, ale zároveň musíme hledět eh, dlouhodobě do budoucnosti a uvědomit si, že bez migrantů naše ekonomika nemůže eh, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu fungovat. Bez migrantů e, naše systémy sociálního zabezpečení nebudou udržitelné ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, e, protože e, příliš stárne naše populace. Musíme tedy zvážit všechny tyto aspekty a zavést různá pravidla, a různé úvahy, pokud chceme odstranit tyto problémy na pracovním trhu. Migrace by měla být chápána jako pozitivní příspěvek, jako přidaná hodnota pro Evropu, která tak může posílit nejen svůj pracovní trh, ale celou společnost obecně. Děkuji, profesor Martin. Děkuji. E, pět bodů za dvě minuty. Za prvé, modrá karta. V podstatě e, nikdy to nebylo bráno jako instrument pracovního trhu. Byl to instrument e, na přitáhnutí mezinárodních talentů a tím vlastně naplnit potřeby nadnárodních společností. To je dobré, je dobře, že to máme, ale je to irrelevantní v podstatě, jak jste správně řekl. Za druhé, pokud jde o to, o to že o to nahrazování, zkrátka, aby e, migranti nenahrazovali evropské občany. To je to klíčové. Proto musíme zajistit e, vazbu mezi vnitroevropskou mobilitou a migrační politikou. A to tak, abychom zajistili to, že legální migranti by měli naprosto stejné pracovní podmínky jako e, Evropané, což funguje v některých zemích a v jiných méně. Je zapotřebí také e, zavést celoevropský test pracovního trhu, což by si žádalo systém vyměny informací na evropské úrovni. Třetí problém demografie. E, já už jsem o tom hovořil ve své prezentaci. My máme obavy, máme je zcela jasně. Eh, zpráva eh, MPC se připravuje pro váš výbor 12 stránek přehledu všech oficiálních a akademických dat a studií a je jasné, že my nepotřebujeme pouze vysoce kvalifikované migraci. Potřebujeme také hodně nízko kvalifikovaných migrantů, tak, aby evropští občané mohli zastávat ty kvalifikovanější práce a například evropské ženy, aby se mohly zapojit na pracovní, na pracovní trh ve větší míře. No, pokud jde o tu konkrétní otázku na kvóty pro e, přemístování, relokaci žadatelů o azyl, tak můžete používat, kolik kritérií chcete. Každé z nich se technicky dá nějak odůvodnit ale neodpovídá to na jednu konkrétní zemi. Já jsem, myslím, oprávněn říci, že Španělsko je jedna ze zemí, která říká, měli byste více vnímat potřeby pracovního trhu, protože máme mnoho nezaměstnanosti. To je pravda, ale eh, je to tak trochu pokrytectví. My máme 5,5 milionu nezaměstnaných a těžko můžeme říkat, že nemůžeme přijít 5 tisíc žadatelů o azyl eh, kvůli situaci na pracovním trhu na který většina z nich pravděpodobně nikdy nevstoupí. Takže můžete takto argumentovat, ale nemyslím si, že je to zásadní. A e, dal, další dva body, nebo další poslední bod, dobře, poslední bod. Myslím si, že je důležité překonat ten rozdíl mezi neekonomickými a ekonomickými eh, migranty. Je velice pokrytecké tyto dvě kategorie rozlišovat, eh, protože existuje mezinárodní systém ochrany. Z morálního hlediska lidé v nouzi, lidé, kteří prchají před eh, hladem a špatnými podmínkami, to jsou lidé v nouzi. Ti potřebují ochranu, a jestli hlavy států eh, eh, se nezajímají o nic jiného než, než o právní povinnosti, eh, tak si myslím, že při nejmenším Evropský parlament by měl brát ohled to morální hledisko. Děkuji, profesor Pierce. Děkuji. Byly tu dvě konkrétní otázky, já se na ně tedy zaměřím. Za prvé, paní Wikström se ptala na demografické otázky a migraci. Demografická politika je zaprvé v kompetenci členských států. A my se tím zabýváme například Velké Británii ohledně příspěvku na děti, na rodinu, a se souvislostí s pracovním trhem. A pak je tu otázka mateřské a rodinné dovolené. Tam teď rada vyjednává s parlamentem a uvidíme, kde přijde kompromis. Co se týče tedy migrace a demografie. Jsou tu dvě oblasti, kde by přímo mohla jednat EU. Za prvé směrnice o modré kartě, kde byl návrh na to, aby se umožňoval přístup mladým lidem, možná, že by se dal znovu zavést při té reformě. A za druhé navážu na to, co uvedl jeden z předřečníků, směrnice o modré kartě, by se nemusela zaměřovat jen na vysoce kvalifikované eh, pracovníky, ale i na ty profese, kde máme nedostatek pracovníků. Takže tam by se dal využít ten zjednodušený postup a eh, také by to mělo být zohledněno v jednotlivých legislativách. No a potom Evropská unie může v migraci spolupracovat tam, eh, kde hovoříte právě o vašem návrhu a tam je to Eh, text o studentech, kteří eh, pracují v jiném členském státě a je tam eh, pozbuzení těchto studentů k tomu, aby zůstali v EU. Je to tedy otázka imigrantů, kteří jsou zde, studují a mohli by zůstat jako dlouho s dlouhodobým pobytem. Uh, Gomez, uh... A paní Gomez, já si nemyslím, že eh, není možné, aby evropské síly zasáhly, eh, protože libyské eh, síly budou nadále střílet na ty lodě, jak řekli. A je to otázka záchrany životů. Snaž, mělo by se zajistit, že to cokoliv, co rada prohlásí, že zde bude jasná zodpovědnost za záchranu životu. Děkuji a omlouvám se řečníkům za to, že museli se potýkat jak s krátkým časem na odpovědi, tak s hlukem v sále. A nyní se budeme eh, tomuto tématu věnovat 2.7. Přes ještě Roberta, se se k tomu něco poznat. Roberta, prosím. Hemm spettru sħiħ ta' Je tu celá řada různých stanovisek v sále. A kdybych měla to nějak schrnout, myslím, že je naší prioritou zachrazňovat životy a chránit ty lidi, kteří si zasluhují ochranu. Jako v jiných oblastech potřebujeme najít správnou rovnováhu je zapotřebí zohlednit velikost a kapacitu států a lidé, kterým se této ochrany dostane, by měli mít eh, jiné zacházení. Ehm, ráda bych o tom hovořila dále s panem Pírsem o možnostech humanitárních víz, aby aby ty osoby, které jsou zranitelné, nebyly vystaveny převaděčům. A kdo se domnívá, že když, se, když nebudeme eh, eh, stíhat tyto eh, převaděče, že, že nevyřešíme problém. Nicméně to převaděči nejsou zachranitelé lidí. Oni si neváží životů těchto obětí jim nezáleží na lidech, kteří se utopí a proto bychom na tom měli pracovat dál a zastavit tuto činnost úplně. Cecil, prosím. Také chci poděkovat všem řečníkům za konkrétní návrhy a za jejich eh, příspěvky. Sdílím mnohé z toho, co bylo vyřčeno. Chtěla bych zdůraznit jeden prvek. Podle mě politicky a kulturně je důležité to, co uvedl eh, pan Martin. Potřebujeme radikální změnu také v terminologii. Odsud bychom měli vyjít, protože se hovoří o migrantech bez dokumentů, kteří nejsou ani ilegální, ani zločinci. A když si uvědomíme, o čem vlastně hovoříme, určitě budeme lépe legislativně upravovat celou tuto oblast. Děkuji také panu Bauerovi za jeho zkušenost, protože potřebujeme vidět lidskou tvář v tom, co právně upravujeme. Vaše zkušenost je velice užitečná pro ty, kdo možná vidí tyto obrázky jen z dálky, abychom si uvědomili, že všichni ti lidé mají svou tvář, jsou to osoby. A mm, k tomu, co o čem hovořil profesor Pierce. Měli bychom eh, hlouběji hovořit o vízech. Mohl by nám o tom možná říct něco víc. Jaký by měl být právní rámec pro novou politiku humanitárních víz v rámci eh, revize vízových kodexů, co bychom mohli v tom učinit v následující dnech. Děkuji. Děkuji se, Silo, rád bych poděkoval všem řečníkům a také kolegům za zásadní příspěch do naší dnešní rozpravy, která bude přispívat k celostnímu pohledu na celou tuto tématiku imigrace. Děkuji ještě jednou za vaše příspěvky. Děkuji. So colleagues, we proceed to the votes um, as soon as the uh, top table is cleared. Jakmile budeme mít eh, připravený stůl na hlasování, začneme hlasovat.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 colleagues, take your seats. Um, we're going to proceed to the vote. Kolegové, prosím, zaujměte svá místa, budeme hlasovat. Okay, we proceed to the first vote. Máme před sebou tedy první hlasování a to je Zmocnění členských států k ratifikaci protokolu 2014 ohledně nucené práce eh, MOP a záležitosti týkající se právní spolupráce, soudní spolupráce v trestních věcech. Spravodajkou je Helga Stevens a jedná se o jedno elektronické hlasování. Prosím, máte připravené elektronické karty? k hlasování. Jste všichni připraveni, každý svou kartičku do zařízení. Máš, máte něco technického? Ne, já ještě sebou nemám kartu. Prosím, sledujte moji ruku. To je organizační nedostatek, komentuje pan předseda. Takže počítáme jednu ruku navíc pro SAD což je též ruka koordinátora. Zahajuji elektronické hlasování. Okay, colleagues, the Audi... Okay. Děkuji, kolegové. Okay, colleagues, Audi has one too many. Alde má jednoho člena navíc. Může prosím někdo, jeden člověk z ALDE, eh, vytáhnout kartičku? Okay. ALDE has now removed one member from the vote. Nyní hlasuje o jednoho poslance méně za ALDE. Končím hlasování. O hlas více za SAD a jedno nefunkční zařízení za SAD, tedy dva hlasy navíc za SAD, která, které nejsou započteny elektronicky. Nyní tedy je ukončeno hlasování a text je přijat. Blahopřejeme Helze Stevens. A přistoupíme k dalšímu hlasování. Kolegové, budeme hlasovat o návrhu stanoviska ke zprávě 30. a 31. o sledování provádění právních předpisů. Zpravodajem je Trian Ungureanu. Budeme nejdříve hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu. Takže trojka, prosím. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnout. Čtvrtý pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijat. Takže zamítnout. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Šest. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Kompromisní návrh 1, pro, proti, zdrželi se přijat. 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? Kompromis 4. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijat, 13 pro, proti, zdrželi se přijat, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 15 pro, proti, zdrželi se přijat, 17 pro, proti, zdrželi se přijat. 18 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to zkontrolovat elektronicky, prosím. Kontrolujeme elektronicky 18, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 19. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 20. Ne, je to 21. 21, kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 22 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Závěrečné hlasování je elektronické, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Blahopřeji zpravodaji panu Ungureanu. A přistoupíme k poslednímu bodu pro hlasování. We move to the, um... Jedná se o návrh usnesení o Evropské agentuře pro bezpečnost, kompromisní návrh číslo jedna. Kolegové, omlouvá se pan předseda. Budeme hlasovat elektronicky. Všude. Kromě těch osob, které žádali výjimku. Ještě někdo chce výjimku? Už máte kartu. Dobře, takže to vaše... Takže ne, že vám to... Vy nefu... neříkám tím, že vy fungujete, ale vaše karta funguje. Tak. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijat. Čtyřicet jedna. Zahajuji hlasování. Ano, pozměňovací návrh 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Čtyřicet čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 53. Oddělené hlasování. První část. Hlasujeme o první části. Zahájeno hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta nyní o druhé části 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 56. Je to ta poslední část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 59. První část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromisní návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 62. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. 69 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 72 kompatibilní se 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 73. Oddělené hlasování. První části nejdříve. Musím to přečíst, ten celý text, kromě slov eh, kde se hovoří o boji proti terorismu. Takže zahajuji hlasování k první části. To je ta první část. Mám to přečíst ještě jednou. To je 73. Judice Argentíny. EPP žádá toto hlasování. Celý ten text bez slov e, boj proti terorismu zejména. Ano, to bude ta moje angličtina, omlouvám se. Takže to je ta první část, hlasujeme o první části. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 84. Zahajuji hlasování. 84 k první části nejdříve. Končím hlasování. Je zamítnut. Kompromis číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 7. Ne, to není kompromis 7, kolegové. Pozměňovací návrh 108. Skoro jsem hlasoval pro Axelův pozměňovací návrh, to by bylo hrozné. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 109, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 111. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijat. 113 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 114 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 117. Zahajuji hlasování. Přijat. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 122 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 123, tam je jediné hlasování žádem na SAD, první část nejdříve silně otázku migrace. Tam zní, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Druhá část. To je zbytek toho textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. 124. Omluvám se, kolegové, kompromisní návrh 10. Ne, měl jsem pravdu. Ne. Měl jsem pravdu a sekretariát se spletl. 124. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 131. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 132 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 138. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 139. Zahajuji hlasování. Zamítnut. Kompromis 13, tam je oddělené hlasování, žádost zelených. Ta první část začíná souhlasí a končí jednotlivé strany, zahajují hlasování. Končím hlasování. Druhá část, tam to začíná volá po a končí to slovem propaganda. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 148. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 149 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 151 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 157 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 159 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 160 má dvě části na, za, na žádost ALDE. První část volá, e, končí skupiny, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 161 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 162 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 164 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 165. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 167. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 170. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 175 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 173 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 15 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 176 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 177 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 178 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 179 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 150 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Tři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 4, tam je udělané hlasování, žádá EPP, první část je ten text, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pět. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 14. The vote is open. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 zahajuji hlasování. 33 bylo, za, bylo zamítnuto, kolegové. 34 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 35 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 36 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 37 zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijat. Budeme hlasovat eh, o takto modifikovaném textu závěrečné hlasování, které je zahájeno. Všichni hlasovali, kolegové? Hlasování je ukončeno. Je to přijato o pár hlasů. Děkuji vám, kolegové, za trpělivost. No. no, colleagues, um, my apologies, I've... Uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, že jsem ještě nezačal další bod, opravdu už se prosím všichni usaďte, musíme začít. Jsme tedy opravdu dost pozadu za tím um, harmonogramem dnešní schůze. Vím, že jsme začali hlasovat trochu později, není to vaše chyba, ale opravdu vás poprosím, abychom se dostali k dalšímu bodu. Čeká nás prezentace výroční zprávy Evropské, eh, agentury Evropské unie pro základní práva. Vím, že pro celou řadu z vás je to zajímavé téma. Také poprosím i všechny eh, pracovníky, hm, ostatní pracovníky, personálu, aby se všichni usadili. Máme zde tedy zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Je to 29. zpráva. Eh, pardon, je to zpráva z roku 2014 o uplatňování eh, také o uplatňování Evropské listiny základních práv, to je další bod. Takže dnes jsme zde eh, pozvali, jednak je zde paní Frojke Seidensticker, která je novou předsedkyní správní rady Agentury pro základní práva, začala jste svou práci v březnu 2015 a také jste vítá, vítám dalšího um, panelistu, je to prozatímní ředitel Agentury pro základní práva, je to pan Konstantinos Manolopoulos. Opr- opravdu vás uh, vítám a vy máte mm, velice důležitou práci v tomto prozatímním období, pane řediteli. Rovněž Eh, je zde mezi námi velice významná osobnost, pan Paul Nemec. Včera jsme zahájili trialog. Takže pan Paul Nemec zde zastupuje, je to ředitel pro eh, odbor základních práv a evropského občanství z generálního ředitelství spravedlnost zástupce Evropské komise. Nejprve dám slovo panu Nemicovi, který, nebo ne, ne, tak, tak to bývá po dlouhém hlasování, že jsou. Takže nejprve paní Seidensticker, pak pan Manolopoulos a poté se také, si také vyslechneme prezentaci o té zprávě o uplatňování Evropské listiny. Takže nejprve paní Siden Sticker. Máte slovo jako první. Ano, děkuji, pane předsedo, velice děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dobrý den. Jsem velice ráda. Ještě vás jenom předuším, říká pan předseda. Poprosím vás, abyste se nejenom usadili, ale abyste také se stěšili, abychom si mohli vyslechnout prezentaci. Děkuji. Jsem velice ráda, že jsem mezi vás mohla přijít, abych zde představila výroční zprávu naší agentury Evropské unie pro základní práva. Na začátek bych ráda poděkovala vám, členům vašeho výboru, za vaše úsilí, eh, se kterým se snažíte protlačovat téma základních práv do všech oblastí politik, které zde řešíte. Eh, my vás budeme podporovat i v těch nascházejících diskusích, eh, až se bude připravovat zpráva Evropského parlamentu o e, základních právech Evropské unie. Ještě předtím, než vystoupí mm, pan prezatímní ředitel Konstantinos Manolopoulos, tak bych ráda řekla pár slov o změnách, k nimž došlo jak ve struktuře, tak i v délce této každoroční zprávy. Původně to byl takový jakýsi katalog, který měl skoro 300 stran a popisoval Eh, rozvoj v jednotlivých oblastech. Takže dnes eh, my jsme se rozhodli to zkrátit a vybrat pouze několik témat a těm se věnovat podrobněji. Na konci loňského roku se Lisabonská smlouva slavila pět let, to znamená, že i ty listina záchranných, eh, základních práv už je pět let platnosti neučená. Takže teď je zapotřebí také ohodnotit, jak vypadá, jak působí, jaké jsou její pozitivní i negativní, pozitivní dopady a nedostatky. Um, tato eh, listina platí ve všech 28 eh, členských státech. Můžeme tedy také porovnávat eh, situaci a můžeme porovnávat to, jak jsou dodržována základní práva evropských občanů v každodenním běžném životě. Vážené dámy, vážení pánové, chtěla bych se nejprve podrobněji zmínit o té části Fokus, která stejně jako v loňském roce Mm, otevírá tuto zprávu. Loni jsme tam hovořili o nutnosti nového rámce, aby se revitalizovala nutnost základních práv. Eh, letos se tato část soustředí pouze na jeden nástroj, o kterém se hovořilo i v loni, a jsou to tedy indikátory základních práv. Jedna z účelů těchto indikátorů je zlepšit právě srovnatelnost a objektivitu dostupných dat a údajů. Potřebujeme větší znalosti o situaci dodržování základních práv, protože pak nám to umožní usilovat o plné respektování základních práv. Musíme tedy identifikovat, analyzovat, schromažďovat údaje a proto ukazatele musí také reflektovat pokrok a výsledky této oblasti na národní úrovni. Potřebujeme na to rámec v němž mohou tyto indikátory působit. Eh, na, eh, na úrovni OSN byl vypracován speciální indikátor, který eh, měří jednak výstupy, ale i také úsilí, které k ním vedlo. Tento rámec, který také používáme, identifikuje tři kategorie ukazatelů. Strukturální, procesní a mm, indikátory výstupu. Hodnotí se tam rámec legislativy, provádění politických koncepcí, také třeba účinnost různých odvolacích mechanismů a také jak to vypadá v praxi, v terénu s dodržováním lidských práv. V roce 2007 jsme zde měli žádost ze strany Evropské komise, abychom začali také připravovat takový rámec ukazatelů, abychom um, mohli také třeba dobře analyzovat a zjišťovat se v oblasti dodržování lidských práv dětí. Agentura pokračovala i v oblasti eh, práv lidí se zdravotním postižením a Romů. 17 členských států se již shodlo na společném rámci pro monitorování integrace kterou, připravili naše, kterou připravila naše pracovní skupina. Týkalo se to inte, eh, ukazatelů v oblasti eh, dodržování lidských práv Romů. Je zásadní, aby tyto ukazatele byly dobře přeskoumány a aby také byly vědecky odolné. Musíme se společně se všemi zúčastněnými stranami na tom dohodnout. Tyto ukazatele musí také vycházet z jasných eh, metodických kritérií. Za třetí, musí mít také jasný způsob výkladu, interpretace a musí také být eh, jednotné, nutné, aby se dali dobře efektivně využívat. Potřebujeme nejenom výsledky, ale také i úsilí o zlepšení, abychom bojovali s, ne, s, nedo, s porušováním lidských práv. V Evropské unii eh, tyto ukazatele eh, tedy pomohou k tomu, aby ta požadavek dodržování lidských práv se dostal do všech politických koncepcí v Evropské unii. Pokud se bude kvalitní eh, rámec pro tyto Eh, ukazatele a indikátory, tak to také zlepší transparentnost a zodpovědnost na úrovni Evropské unie členských států vůči evropským občanům. V, obl- v období, kdy narůstá nedůvěra vůči politice, politikům, ale i vůči institucím, eh, mohou tato opatření také posílit eh, pardon, demokratickou legitimitu. A teď už předám slovo panu Eh, prozatímnímu řediteli, je to pan Konstantinos Manolopoulos, který nás eh, informuje o, o mm, aktuálních výzvách, kterým jsme se věnovali v roce 2014 a o kterých se hovoří v té zprávě. Děkuji. Vážení poslanci, chtěl bych i za sebe poděkovat za pozvání eh, k představení výroční zprávy Agentury pro lidská práva v Evropské unii. Jak paní předsedkyně eh, zmínila, eh, tato eh, zpráva byla zjednodušena tak, aby se soustředila na ty nejrelevantnější analýzy. Týká eh, se eh, práce definovaného eh, víceletým rámcem a vytyčuje témata, na kterých agentura pracuje v pětiletém období. Je to rovnost a nediskriminace, rasismus, xenofobie a související nesnášenlivost, začlenění Romů, azyl, víza, migrace, hranice, integrace, informační společnost a ochrana osobních údajů, práva dětí a přístup ke spravedlnosti, včetně práv obětí zločinu plynu. Kromě toho najdete v této zprávě kapitolu o využívání, eh, o uplatňování listiny základních práv v členských státech. Nebudu zabíhat do detailů, pouze bych se chtěl soustředit na tři témata, eh, o nich jsme vydali velké zprávy a domnívám se, že jsou obzvláště eh, významné pro rok 2014 a i 2015. To je migrace, práva obětí a práva dětí. Dnes ráno jste měli velice plodnou diskuzi o migraci práci a velice eh, mě eh, udivilo, že ten německý novinář se vydal stejnou cestou jako migranti, o kterých hovoříme. Eh, nejprve tedy k migraci a azylu. To jsou témata, která zůstávají vrcholnou prioritou evropské politické agendy. Jak víte, tragédie ve středozemním moři Eh, si vyžádali přes tři tisíce lidských životů eh, lidí, kteří se pokoušeli přijet do Evropy. To bylo za rok 2014. Letos by to mohlo být ještě více. Mezinárodní organizace pro migraci eh, odhaduje, že pouze od ledna do května zemřelo přes 800 lidí. A všichni si pamatujeme události u Lampeduzy. Tyto tragické ztráty na životech musí být ukončet, ukončeny. A protože máme e, úmluvu o, o, o holistickém přístupu k migraci v Evropské unii, FRA také nedávno e, vydala e, data, která potvrzují, že je zapotřebí hledat legálnější kanály do Evropské unie, což by nejen zachraňovalo životy, ale také bojovalo proti převaděčství a pašování lidí. Naše zpráva ohledně azylu zdůrazňuje dvě věci. Za prvé dochází ke zhoršení situaci na hranicích některých členských států na základě principu nenavracení. Klademe za podmínku, aby se nikdo nebyl nucen navrátit do země, kde je ohrožen na životě. Dále transpoziční lhůta pro tuto e, směrnici e, běží a zatím e, třetina členských států nemá k dispozici patřičné procedury pro monitorování těch zamítnutých žádostí o azyl. Členské státy, které mají monitorovací mechanismu, tak tam tam to mají na starosti vládní agentury pro navracení, což je ohrožení jejich nezávislosti. Migranti, ať už s doklady nebo bez dokladů, často se stávají terči nesnášenlivosti, xenofobie a diskriminace. Mnohé členské státy mají politiky a opatření na boj proti tomuto, nicméně implementace často zaostává eh, a jsou také právní, nejsou právní důkazy o tom, zda je monitorován jejich dopad přímo v terénu. Eh, tady je zapotřebí přínosu Evropské unie. Například v roce 2014 12 členských států zavedlo školicí programy pro eh, státní zaměstnance, kteří se přímo zabývají migranty. A čím dál více zemí si uvědomuje to, že integrace eh, se netýká pouze migrantů a jejich dětí, ale celé místní komunity. Toto povědomí samo o sobě ovšem příliš neposílilo úspěšnost masových integračních strategií. Dámy a pánové, chtěl bych se nyní stručně zmínit o e, těch o, obětech. E, transpoziční termín e, pro směrnici o obětech je letos, později za několik měsíců a členské státy by měly podniknout legislativní a politické kroky na zajištění jejich větší ochrany, zejména potom povinnost poskytovat oběti informace o jejich právech a dostatečné financování pro podpůrné služby, což je problematické v mnoha zemích. Nehovoříme tady pouze o právní pomoci, ale také o pomoci psychologické a emocionální, která musí být obětem zpřístupněna před trestním řízením, během něj i po něm. V nejbližších pěti měsících by měla tedy eh, být, eh, by měla vzniknout směrnice o právech obětí v souladu s mezinárodním právem, ale zbývá ještě hodně práce. Eh, minulý týden v Vídni jsme se sešli s komisařem a zástupci osmi členských států a diskutovali jsme o implementaci a transpozici směrnice o obětech a myslím si, že jsme na správné cestě. E, existují nicméně příklady pozitivních kroků. Například v nejméně deseti členských státech byly navýšeny finance na ochranu obětí e, a to z určitého fondu, například Finsko, zavedla, zavedlo poplatek 80 eh, euro, eh, který musí platit lidé usvědčení a odsouzení za trestný čin. A tyto, takovýto fond má generovat zhruba 4,5 milionu euro každý eh, rok. FRA vyzývá členské státy, aby podnikly další opatření na podporu asistenčních služeb a aby je zpřístupnili obětem. Například je důležité poskytovat jasné informace a zajistit efektivní školení eh, právníků a eh, policistů eh, na to, jak navázat důvěrný vztah s obětí během řízení bez této důvěry se oběti nebudou zpovídat ze svých zkušeností a bez toho nebude možné obžalovat pachatele, případně pomáhat těm, kdo to potřebují. V neposlední řadě tu máme ochranu práv dítěte. Třetina dětí v Evropské unii je ohrožena chudobou a sociálním vyloučením. A tento poměr je v některých zemích mnohem vyšší. E, rodiny s dětmi mají problém platit hypotéku, e, náklady na školní potřeby a e, na jídlo, což je nepřijatelné a je zapotřebí učinit konkrétní opatření na boj proti dětské chudobě a to v rámci cyklu, jako je například Evropský semestr. Myslím si, že paní předsedkyně už hovořila o indikátorech, které by mohly být začleněny do evropského semestru. E, právní ochrana e, dětských obětí e, násilí nebo sexuálního zneužívání nebo dětí bez rodičovské péče byla v roce 2014 značně zvýšena a byly vyvíjeny relevantní politiky. Nicméně implementace těchto opatření je často obtížná a uvědomujeme si, jak vážné výzvy před námi stojí v oblasti práv dítěte a proto eh, FRA eh, se zabývá eh, touto problematikou na základě interview s mnoha soudci, policisty, soudními úředníky a dalšími. Dámy a pánové, na závěr bych chtěl říci, že Evropská unie vybudovala unikátní prostor spravedlnosti a bezpečnosti eh, a došli jsme poměrně velký kus cesty, nicméně před námi je ještě stále dlouhá cesta a proto spolupráce s vaším výborem je pro nás tak důležitá. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Manolopoulosi. Já bych byl rád, aby zde bylo samozřejmě více kolegů, kteří by se mohli ptát. Já také budu bohužel muset odejít ve 12.20, eh, takže nemáme mnoho času na otázky a odpovědi, proto jsem na vás spěchal. A teď vy, pane kolego, eh, musíme eh, skončit do 12.15 eh, a ve 20. mě to bude muset jenom nahradit. Ehm, já se omlouvám, že zde nebudu, až vy budete končit. Chci se nejdříve tedy zeptat, než odejdu. V současné době je pro nás velkým eh, problémem to, že tu máme tři mechanismy, komisi, parlament a radu v tomto dialogu jak tedy řešit eh, základní práva v členských státech. To je pro nás velice důležitá otázka, protože dochází k porušování v jednotlivých členských státech teď docela hm, často a je to pro nás zásadní věc. Eh, jedná se o velice citlivé otázky a vaše agentura je v samém srdci této hm, otázky a to téma je velice složité. a Vždycky se to dostane k nám na výbor eh, podle článku 2 a podle článku 7 tam tato práva jsou. Pro parlament je to velice složitá situace. Dokonce spochybňujeme, jak jednáme, s pomocí jakých mechanismů, protože předseda píše. A velká část těchto dotazů potom končí u nás výboru. Pro nás je to velice dynamické téma, které je velice složité. Ano, budeme dělat svou práci, ale jak to máme dělat co nejlépe? O tom poslanci vždy mluví, my to uděláme, ale jak to máme dělat? Toto to nám jde. Ano, je to složité. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Pár slov na úvod a pak se pokusím odpovědět na konkrétní dotazy pana předsedy. Za prvé, Předseda komise Juncker instruoval komisi v tom, aby využívala výsadní práva, která má ve svých kompetencích a k tomu, aby hájela a podporovala eh, základní hodnoty a práva. A místo předseda komise Timmermans velice jasně zde prohlásil, že kompromis u základních hodnot je kompromisem o EU. Takže to, co my vám dnes předkládáme jako zprávu o e, skutečném e, provádění e, úmluvy o lidských právech, je tedy výsledkem strategie komise ohledně provádění úmluvy o základních právech a jedná se tedy o to, co my jsme nazbírali jako zkušenosti a výzvy jak tedy tato umluva byla eh, pojata v legislativě a v provádění a prosazování zákonů eh, na jedné straně legislativci a na druhé eh, straně soudem. Evropské soudy stále více využívají úmluvu ve své praxi. Vidíme tu jasný nárůst citací o úmluvě o základních právech. V roce 2014 bylo 220 krát zatímco bylo 114 v roce 2013 a 97 krát v roce 2012, 43 krát v roce 2011. A to je důležité, ukazuje to, že umluva je živá, že živě funguje v judikatuře EU i v členských státech. Jedním z nejvýznamnějších rozsudků e, to byl případ Irska a digitálních práv. v případě Šeke kde se jednalo o příjemce zemědělských fondů. To vš- tyto všechny e, rozsudky jsou takovým voláním po všech evropských institucích, že musíme plnit e, tuto úmluvu e, ve všech procesech a jednáních. Máme tedy tuto povinnost respektovat základní práva, abychom obstáli při zkoumání soudního dvora a také je to součástí mm, vlastně DNA Evropské unie a e, tato práva se mají prevotovat v implementaci e, právních norem. Následně tedy jsme e, prováděli kontrolu legislativy, to právě provádí naše oddělení na komisi, ale také to provádějí jiné orgány, zejména v jejich pozměňovacích návrzích protože by bylo zmarním této příležitosti, kdyby legislativa v i v legislativním procesu nebyla kontrolována, zda skutečně respektuje základní práva. A my jsme se zabývali tímto hodnocením dopadu. Eh, úmluvy na eh, jednotlivou legislativu. Navrhovali jsme to, aby instituce sloužily jako rámec k diskuzím o tom, jak spolulegislátoři mohou posílit toto zkoumání eh, dopadu umluvy na eh, právní návrhy. V prosinci 2014 názor eh, Soudního dvora na přistoupení EU k úmluvě k základním právům byl vydán a je to naší prioritou pro komisi a budeme posilovat konzistenci prosazování základních práv v Evropě. Co se týče rychlosti toho přistupování, takže i když ta dohoda je podepsána, ještě to trvá několik let, protože všechny strany musí eh, ratifikovat eh, tuto dohodu a my pak máme povinnost plně brát v úvahu judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v jednotlivých Mm, praxích a činnostech EU. V členských státech e, je e, nebo tedy součástí naší zprávy je i to, jak se chovají jednotlivé členské státy ve své legislativě. V roce 2014 byla komisí zahájeno 14 e, řízení pro porušování právních textů, tedy smluv a v tomto ohledu konkrétně to byla základní práva. Jsou tu dvě důležité oblasti, pane předsedo, Eh, kde je klíčový eh, akt jak komise, tak parlamentu. Akademici prokázali, že od té doby, co parlament má spolurozhodovací pravomoci, úroveň ochrany základních práv v politických oblastech, tam, kde původně rada rozhodovala sama, stále narůstá. Takže toto je jednou z klíčových oblastí eh, zásahů parlamentu, tam, kde se má eh, zajistit, že základní práva jednotlivců budou chráněna. A za druhé se jedná o kontrolu e-, provádění těchto právních norem. A to je také ze strany komise. Zda tedy využíváme správně tato pravomoci, už jsem se zmiňovalo o těch Eh, řízeních pro porušování smluv a také tu jde o kontrolu implementace evropského práva ze strany členských států. To je další přirozená funkce, kde Evropský parlament eh, hledí na na komisi a Evropská komise využívá své pravomoce k tomu, aby tedy řádně implementovala. Také je úplně v pořádku, když Evropský parlament se zaměřuje v konkrétních případech také na členské státy, které také mají své vlastní povinnosti. Abych se zmínil o, hlavní, o hlavních oblastech tohoto mm, porušování, jedná se o asilové mm, e, politiky imigraci, e, přístup e, k nápravě situaci dětí anebo eh, podmínky, v níž eh, ti lidé přebývali. Eh, je tu souvislost s Dublinem 3 a je to tedy, tento text je kodifikovan v rámci judikatury tak, aby byla uchovávána práva dítěte. Chtěl bych zdůraznit, že musíme přikládat patřičný důraz přístupu ke spravedlnosti, to je horizontální průřezové právo, které je důležité pro všechny a e, vztahuje se k základním právům. V roce 2014 komise naléhala pět členských států, aby jednali tak, aby e, se, aby přeskoumali pět rozhodnutí o neudělení víz. A tam, co se to týká mm, přístupu ke spravedlnosti, jedná se o také procesní práva. Máme tři nástroje, to je ochrana dětí, e, presumce neviny. A ty e, budou napomáhat k vytváření společné vzájemné důvěry k tomu, aby hladce fungovalo vzájemné uznávání soudních e, postupů a rozhodnutí. A ještě rád bych se zmínil v rámci digitálního prostředí o významu přijetí pravidel pro ochranu údajů do konce roku. To je naší společnou ambicí eh, jak Evropského parlamentu, komise rady a nerad eh, bych ještě vynechal zvláštní sekci eh, této výroční zprávy o základních právech a úmluvy související s digitální sférou. Jde nám o to, aby byla velká data a nové mm, příležitosti a to ale musí být podpořeno velkou důvěrou eh, v tuto digitální oblast. A potom je to prevence zločinů z nenávisti, antisemitismu a podobně eh, jsou různé eh, druhy extremismu, které mají v sobě něco velice podobného, ačkoliv mají různé zdroje, protože se jedná o eh, nenávist mm, vůči někomu. A v některých případech empiricky vidíme, že dochází k násilí. Komise pod vedením prvního místopředsedy Timmermance ve svém prvním kolokviu 1. 2. října 2015 se bude věnovat otázce tolerance a respektu, zejména pak při prevenci a při boji proti antisemitismu a nenávisti proti muslimům v Evropě. V tomto kontextu bych také rád připomněl, že komise v roce 2008 předložila směrnici na um, vyplnění ehm, mezer v ochraně. My ještě, myslím, máme pár otázek, říká pan předseda. Já budu muset odejít. Ano, to jsou ta digitální lidská práva. Dobře, tak já tady budu muset skončit, já se omlouvám protože mě čeká další práce související se zasedáním komise a uh, Petr Vitovna mě tu laskavě zastoupí po zbytek zasedání. Rád bych vám poděkoval za odpovědi na naše otázky ohledně toho eh, z zmatku, ohledně článku dvě, toho, co děláme. Kolegové jsou zde, nicméně, když já musím odejít, nám jde především o to, jak parlament může jednat, protože teď je to velice složité. Ano, máme agenturu pro základní práva, ale máme také úlohu a tady je to opravdu velice složité. My chceme tu práci dělat dobře. Já bych chtěl zajistit, že e, budeme jednat správně, možná k tomu komise něco říci. Jedná se to důležité, eh, důležitá témata o práci členských států. Je to velice citlivé téma. My bychom se té práce chtěli zhostit eh, co nejlepším způsobem a něco nám tu ještě není jasné, jaké jsou parametry a podobně. Můžete nám prosím o tom říct víci? Eh, rádi bychom svou práci odvedli dobře. Ehm, ano, trochu se o tom zmiňujete v, ve vaší zprávě a teď přám slovo Petrovi, omlouvám se kolegové. Okay, thank you very much. Um... Děkuji. Nejprve si vyslechneme podněty od kolegů. Ano, děkuji, pane předsedající. Chtěla bych poděkovat všem třem panelistům. Děkuji opravdu za velice zajímavé slyšení. Musím říci, že mám pocit, že něco jaksi na poloviční cestě. Už o tom hovořil i Claude. Je důležité, abychom měli srovnatelnou situaci, v tom, jak se plní či neplní povinnosti členských států v oblasti dodržování lidských práv. Můj první dotaz je na agenturu pro základní práva. Eh, říkali jsme, že jsme jaksi na poloviční cestě, tak jak, jak skutečně daleko jsme? My, jak jste daleko vy? jak se nám daří zlepšovat ten systém ukazatelů, abychom eh, měli možnost srovnatelně posuzovat provádění nebo dodržování lidských práv v členských státech. To je opravdu důležité, abychom zde měli tyto zprávy. Je zajímavé vyslechnout si, jak je to s těmi indexy v jednotlivých zemích, ale je to pořád ještě na poloviční cestě. Tak kdy už budeme mít k dispozici funkční, plně funkční tento stroj? Také vám děkuji za tu část, která se týkala informační společnosti. To je skutečně důležité. Mám dotaz na pana Pola Nemice a na možná i na ostatní, pokud se tím zabýváte. Je zde tabulka, kde se hovoří o kapacitě agentury vyjadřovat se k otázkám sledování nebo zjišťování údajů. Ukazuje se, že ve třeba ve 12 členských státech vlastně nejsou žádné způsoby, jak mohou být občané chráněni v případě, že mají pocit, že jejich údaje jsou eh, porušovány, že je tam špatná ochrana osobních údajů, že nějaké eh, instituce vlastně neužívají ty osobní údaje. Takže jak je to s tím monitorováním, eh, jak my pak v praxi můžeme eh, usilovat o zlepšení situace na základě vašich doporučení, jak lépe chránit naše občany v případě, kdy třeba různé vnitrostátní takzvaně spravodajské eh, instituce nebo orgány vlastně porušují ta práva občanů v oblasti ochrany osobních údajů. Eh, nejprve si vyslechneme tedy všechny dotazy a pak prosím odpovězte. Pan Christoporos. Děkuji, pane předsedající. Obě zprávy, o kterých zde dnes hovoříme, se týkají uplatňování listiny základních práv Evropské unie za rok 2014. Vypadá to ale, že to je trošku mimo čas a mimo prostor, protože ty zprávy se vlastně vůbec nevěnují tomu nejhoršímu pošlapávání základních práv, což je masivní pošlapávání sociálních práv prostřednictvím úsporných politik, které uplatňují evropské instituce. Sociální a ekonomická práva se zde vůbec neposuzují, vůbec se neměří ani v té zprávě agentury FRA, ani v zprávě komise. Takže vy vlastně naznačujete, že zde, není, že zde nejsou žádné problémy v prosazování sociálních a ekonomických práv, anebo je tak, jak si opomíte a stváříte se, že to vůbec neexistuje. Chci vám připomenout, že kapitola 4 Charty základních práv, listiny základních práv, která se nazývá Solidarita, nás eh, říká, že zde například právo na kolektivní vyjednávání, to je článek 28, právo na ochranu před neodůvodněnou výpovědí, to je článek 30, a také v článku 34 právo na asistenci eh, a v článku 45 právo na zdravotní péči. 35, pardon. Všechny tyto články jsou vlastně porušovány tím, jak evropské eh, země na základě Evrops- eh, politiky Evropské unie uplatňují úsporná opatření. Třeba v Řecku na základě požadavku trojky došlo k úplnému, k úplnému omezení kolektivních práv. Eh, došlo k takovému do, dopadu, že třeba o 50% se navýš, o 15% se navýšila umrtnost. Eh, ehm, vypadá to tak, že vlastně jsou eh, porušovány základní práva, humanitární práva a že právě listina základních práv je vlastně porušována těmito politikami. A dokonce dochází i k porušování některých úmluv MOPu právě na základě rozhodnutí přímo MOPu. Pokud dochází k porušování takových nástrojů, které mají sloužit k mezinárodní ochraně lidských práv, dochází k porušování těchto konkrétních článků, těchto konkrétních práv stanovených v listině základních práv Evropské unie. Evropské instituce ale však neukazují žádnou ochotnost k tomu, aby se k těmto poznatkům postavili, ale dokonce žádají novou řeckou vládu v rámci stávajících jednání o řeckém ozdravném programu, aby dále porušovala sociální práva stovek tisíc řeckých lidí. A to je pouze součást mnohem většího, obecnějšího problému eh, oslabování a porušování sociálních práv, zejména v těch jižních evropských zemích, ale obecně i v, dalš, v mnoha členských státech. To jsou příklady toho, jak ta politika úsporných opatření porušuje tato práva. Možná to vypadá jako, že je zde eh, vyhlášen nějaký mimořádný stav eh, ohledně toho, jak jsou plněna sociální práva. Takže zde máme zprávu o roku 2014. A já si myslím, že to je vlastně stejné, jako vůbec se o těch, těch věcech se tam vůbec nehovoří. Děkuji. Bohužel už nemáme mnoho času, tak vás poprosím, abyste vystupovali stručněji. Paní Helodelos. Děkuji, já se o to pokusím položím dotazy. Především vám chci tedy poděkovat za vaši přítomnost a prezentaci. Za prvé mám dotaz pro agenturu. Po prvé druhé světové války počet uprchlíků a žadatelů o azyl a přesídlenců přestoupil 50 tisíc. 50 milionů. Toto jsou údaje OSN. Osoby, které potřebují eh, takovouto ochranu, ale se obracejí na převaděče, co s tím dělá vaše agentura ohledně legálních cest eh, pro žadatele o azyl a ohledně ekonomických imigrantů. A chci se zeptat komise v poslední části zprávy ohledně provádění eh, úmluvy o základních právech. Eh, komise hovoří o tom, že novou otázkou je vytvořit online platformy pro prevenci proti terorismu a organizovanému zločinu a boji proti nim. Je tedy nezbytné, aby se spolupracovalo s kompetentními orgány eh, eh, ohledně eh, prohlášení, která jsou extremistická, teroristická a nebo vybízejí k nenávisti. Eh, jak chcete, jak chcete jednat vůči platformám onlineovým, které odmítnou spolupracovat? Paní Spinelli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla poděkovat za prezentaci a za práci odvedenou při monitorování. Chci se zeptat, zda stejná pozornost je věnována při monitorování a hodnocení také evropským institucím ohledně respektování úmluvy o základních právech. A jaká kritéria se přitom používají? Jak může parlament hodnotit chování rady a komise? Já se na to ptám ve dvou oblastech. Za prvé, politika migrace. Komunitární část politiky migrace a konkrétně v politikách, jako je ta agenda, o níž diskutujeme v současné době. Protože čelíme obrovským rizikům porušování charty neboli úmluvy, zejména co se týče toho nenavracení do eh, oblasti, kde hrozí nebezpečí uprchlíkům. V komunitární úrovni tu jsou různé návrhy eh, eh, ohledně útěku ze zemí, kde je válka. Já teď ale nevím, jestli o tom hovoříte, o tom, jak ta práva jsou respektována členskými státy, anebo zda jsou ta práva respektována, do jaké jsou respektována institucemi. A pak ještě pár dodatečných poznámek ke kolegovi Chrysogonosovi. Politika úspor a její dopad na základní a sociální práva. Čelíme porušování, systematickému porušování úmluv a smluv. Úspory jsou systematickým eh, porušováním a vytvářejí rozvírající se nůžky mezi komunitárními politikami a tím, jak se občané vyslovují při volbách. E, to je nebezpečná věc a musíme e, si to uvědomit a začít to řešit. Proč? protože mnoha porušování základních práv, která oprávněně zmiňujete, ať je to xenofobie nebo zločiny z nenávisti, odmítání odlišného, islamofobie, souvisejí s evropskými politikami, které na komunitární úrovni porušují eh, úmluvu o základních právech a jejich eh, eh, jejich výsledkem jsou vlny xenofobie v členských státech. Jako poslední paní Gomez, prosím. I, I thank you for the... Děkuji vám za tuto zprávu. Eh, já si myslím, že je nesmírně důležitá zejména díky tomu, co se v ní píše o tom, jak Evropská unie řeší problémy s migrací, s uprchlíky a s žadateli o azyl. Pak je tu celá řada dalších velice důležitých informací. Myslím si ale, že v té zprávě by měla být nějak, také nějaká kapitola, eh, která by podávala informace o jednotlivých 28 členských státech, tak abychom měli přehled o tom, eh, kde eh, jsou problémy, protože v takovém případě by ta zpráva určitě musela zohledňovat to, impact in terms of human rights that the blind austerity policies have had in the eh, tlumočníci eh, končí, protože vypršel čas. Particular responsibilities of the Commission and the ECB also are